chers collègues je vous propose de prendre place et que nous commencions nos travaux si m. klinz veut bien. milí kolegové já bych doporučila abychom začali budeme pokračovat podle pořadu jednání. nemáme předsedu a místopředsedu, já jsem tu možná dojen, takže se chopím předsednictví, předsedování a budeme pokračovat. Bod číslo 7, budeme se věnovat návrhu textu od Luigiho Morgana o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie. V tuto chvíli se věnujeme pozměňovacím návrhům protože budeme hlasovat za chvilku. Budeme hlasovat o stanovisku výboru pro rozpočet. Dám slovo zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat hlavně zástupcům všech frakcí za to, čím přispěli. To platí i pro korektivy. Jedná se tady o téma vlastních zdrojů Evropské unie. To je téma na výsost politické a je třeba také rozhodnout, že EU má prostředky, které jsou v souladu s jejími ambicemi. Tedy v rámci stanoviska pro jiný výbor, pro rozpočtový výbor a v rámci omezené role, kterou tady parlament při rozhodování má, se musíme pokusit pracovat v tom smyslu, aby se přijalo rozhodnutí, které bude mít vliv na úroveň vlastních zdrojů. Tedy co to jsme viděli se zpravodajem a stínovými zpravodaji. Tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů a kompromisů, které chtějí tu věc posunout dopředu. Chceme také poukázat na nutnost, že musíme se snažit dosáhnout svých cílů, cílů a tady máme co dočinění s opatřeními, na kterých se spolu podílejí stínoví zpravodajové. Ono nejde až tak moc o to, jaké vlastní zdroje by nám byly, jim byly nejmilejší, ale jde o to, co podle vašeho názoru nás institucionálně posune dál. Uh, Určitě jsou i tady kolegové, kteří jsou proti těmto návrhům, tak abychom pokračovali dál jako doposud. Někdo z politických důvodů může být pro. Proti tomu já ten názor sice nezdílím. Nám jde o to, že kolegové, někteří kolegové mají názor, který já sice nezdílím, ale vážím si ho a musím upřímně říct, že byl jistý odpor během jednání mezi těmito kolegovi a zelenými, kterým tato cesta nevyhovuje. Takže to platí teď že někteří se vyjadřují, vyjadřují kritičtěji, když se hovoří o výraznější roli parlamentu v rozpočtových otázkách tento parlament je parlamentem všech evropských občanů a občanek a tady v tuto chvíli vidíme, že se přece jenom dostáváme k pozitivnímu závěru, ke kompromisu, který možná není až tak ambiciózní, jako bych si třeba já přál, ale v podstatě umožňuje opatření, která povedou ke zdravějšímu financování Evropské unie v rámci vlastních zdrojů. Samozřejmě, že většinová část názorů tohoto parlamentu byla respektována. Chci poděkovat kolegům, kteří se podíleli na této práci a rád bych reagoval v případě, že se ještě někdo bude chtít na něco zeptat. Já bych si a nám přál pozitivní hlasování. Děkuji. Děkuji, paní Valetič, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji a mohu říct, že můžeme být šťastní, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu s touto zprávou, protože nikdo nemůže být zcela spokojen, protože museli jsme akceptovat i jiné názory, dopracovat se ke kompromisům. Nakonec jsme se ale dostali na určitou úroveň vzájemné schody o tom, jak to má být se systémem vlastních zdrojů. Je pravda, že v budoucnosti budeme mít v evropském rozpočtu jisté díry. Jedna bude souviset s Brexitem, druhá bude souviset s úkoly, které před námi jsou. Proto tedy ta intenzivní diskuse o tomto novém systému. My všichni jsme chtěli ve svém stanovisku zdůraznit, že reforma systému vlastních zdrojů by neměla znamenat nějaké další břemeno pro občany a mělo by to také vést k tomu, že pokud chceme zajistit, že eurozóna bude fungovat pro všechny občany, tak eh, to musíme činit mimo i mimo rámec mezina, víceletého finančního rámu. Máme tady rozpočtové kapacity pro eurozónu, kde máme dedikované rozpočtové linky uvnitř rozpočtu položky a je třeba o tom diskutovat. Diskutovali jsme s panem komisařem Oettingerem a také zdůraznil to, co my v tomto stanovisku říkáme, a sice, že bychom měli zachovat jednotu evropského rozpočtu a nebylo by dobré mít něco jako druhý dodatečný rozpočet uvnitř EU. Potřebujeme evropský rozpočet pro všech 27 členských států a měli bychom zdůraznit své stanovisko v tomto smyslu, což tady se právě děje. Také bychom měli se snažit o větší efektivitu výdajů a proto jsme také řekli, že je tady jasné propojení mezi efektivními výdaji a strategickými cíly a neměli bychom mít propojené specifické výnosy a výdaje tak, abychom byli efektivnější, aby to bylo účinnější. A uvidíme při budoucích diskuzích v parlamentu, v různých výborech, tak potom uvidíme, jak to opravdu dopadne a jaké nové výnosy nakonec v budoucnosti budeme moci očekávat. Naše stanovisko je jasné a já doufám, že ho komise vezme v úvahu. Děkuji. Děkuji. Pan Luke. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji za tento návrh a za kooperativní průběh prvních setkání stínových zpravodajů. Po mém soudu to ještě není tak, že bychom snad už měli zprávu, která by eh, odrážela názory výboru Econ a to proto, že ta zpráva ve, velkých, ve svých velkých částech se míjí tématem. Tak, jak je to napsáno, to není zpráva o vlastních zdrojích, o příjmech Evropské unie. Je to do značné míry zpráva o výdajích Evropské unie, o nových projektech, nových záměrech, které by bychom rádi financovali prostřednictvím rozpočtu eurozóny. Je to tedy orientováno na stranu výdajů a nikoliv na stranu příjmů, což by mělo být prioritní téma tohoto výboru. Krom toho je tam spoustu poznámek o institucionálních novinkách v rámci EU, je tam otázka, zda mít či nemít ministra financí eurozóny. To vlastně nijak nesouvisí se stranou příjmů Evropské unie. Po mém soudu není dobré hovořit o výdajích, protože pak samozřejmě hovoříme nejenom o nových úkolech EU, nevede se tady spor o tom, zda jsou či nejsou nutné, ale e, třeba některé ze starých úkolů nemusí být financovány až do té míry, jako teď byly tady zajímavé signály z Francie, co se týká třeba společné zemědělské politiky, ale to všechno není úkolem výboru ECON, to jsou um, otázky, které by měl rozhodovat výbor pro rozpočet. Podle mě to do té zprávy prostě nepatří. Čím bychom se měli zabývat, to v té zprávě, v tom návrhu zprávy vlastně až tak moc není. Tedy zdá se EU má převážně opírat o vlastní zdroje typu vlastní příjmy, anebo je lepší financovat to z příspěvku členských států, které se vypočítávají podle HDP pro a proti těch mezi těmito dvěma způsoby financování se prakticky vůbec neprobírá v tom návrhu. Takže já vůbec nejsem přesvědčen, že financování z příspěvků členských států podle HDP je onen lepší způsob financování Evropské unie, protože samozřejmě nové daně vedou k novým deformacím a Eh, taková unijní daň by znamenala narušení systematiky, protože daně jsou v kompetenci členských států a nikoli v EU. Proto si myslím, že tady v tom ústředním bodě ten návrh stále ještě není dost přesvědčivý a doufám, eh, že se nám podaří to ještě zlepšit, ještě výrazně zlepšit během budoucích rozhovorů o tomto návrhu. Děkuji. Eh, Merci. Euh, Wolf Klins, vous... Děkuji. Mm, Wolf Klins, eh, nahrazujete Enrika? Ne, já nikoho eh, nenahrazu, nikdo mě nežádal, abych za něho promluvil, takže mluvím jenom vlastním jménem a musím přiznat hned, že eh, do celého toho tématu nejsem úplně um, Nejsem s tím tak úplně obeznámen, ale několik, co bych chtěl říci k tomu, co řekl kolega Luke. Mně se zdá, že padáme do stejné vlastně jako ča- e, mnoha jiných případech, že se snažíme mm, ptát se, kde můžeme e, zvýšit efektivitu a, a, e, mm, spíše tedy se věnujeme tomu, kde najít další vlastní zdroje, další nové zdroje. Změnami um, hm, DPH, zavedením CCTB by se genero- měly generovat nové zdroje. Přitom zkušenosti ukazují, že jsme se tím dlouho sice zabývali, ale nepodařilo se nám to DPH na jiné bázi Eh, eliminace podvodů, které nás stojí miliardy každý rok, tak to je téma už od roku 2004. Od té doby, co tady se a nikdy nebylo vyřešeno. Přesně tak zavedení CCTB. O tom se také často mluví. Já, mm, Charlie McCreevy od roku, kdy, od roku 2004 až 2009 byl komisařem, tak udělal všechno proti tomu, aby tomu zabránil. A jsem si jistý, že teď se to znova eh, zase nepovede, protože by to státy vnímaly jako zásah do suverenity při vybírávání eh, daní, i když to je jenom vyměřovací základ, nikoli sazba daně, ale státy by to viděly jako taková nepřímá cesta, jak eh, se dostat do jejich kompetencí. Myslím, že mm, mm, tady je potřeba smysl pro realitu a Eh, je třeba zvážit, eh, jaké eh, institucionální změny, Evropský měnový fond, komisař, mm, který by se stal financ, ministrem financí, tak o tom možné diskutovat. Máme pověřence paní Morgariny pro zahraniční věci a to byl úspěšný krok. Když Eh, to, tento takzvaný ministr financí v této formě jako člen, bude jako člen komise, tak pak bychom o tom mohli vážně diskutovat. Mělo by to výhody, ale nesmí to být tak, abychom vytvořili další instanci, jak ehm, tedy samo o sobě nebo nové, novou hlavu Evropského měnového frondu, to by vedlo i jenom k mm, dalším bojům o kompetence a to bych si nepřál. Děkuji. Nevidím nikoho za GUE ani za zelené. Jsou tady nějaké další žádosti o slovo? Mm, pane zpravodaj, dám vám slovo zpátky. Děkuji. Děkuji za tyto připomínky. Eh, to jenom opakuje diskusi, kterou jsme měli k tomu textu dnes ráno. Eh, mm, komisař Ettinger přišel do rozpočtového výboru vyjádřil velký, eh, velké, mm, velkou péči, když posuzoval tyto hypotézy. Mohl bych potvr- mm, zopakovat něco z toho, co řekl, jednak co se týče role skupiny na vysoké úrovni, která eh, se zabývala návrhy. Pak daně z finančních transakcí částečně, zdanění plastů a především obecné připomínky, pokud si EU ehm, přeje plnit své ambice, tak musí nejenom e, zvýšit mm, objem prostředků, ale musí mít více zdrojů. Tady mluvíme o obecně o 1,1 um, HDP um, co je na 3% a není, eh, protože není rozdíl mezi těmi, kdo se domnívají, že stanovisko v této věci by mělo být omezenější a role parlamentu by měla využívat své stanoviska pro vyjádření jasné mm, politického postěje. Mm, takže je tady rozdíl mezi těmi, kdo chtějí rozšířit a kdo chtějí omezovat tento prostor. V každém případě vám chci poděkovat, že si nemyslím, že je dobré mít tuto diskusi, no, pokud se chceme dostat dál. Děkuji, takže budeme hlasovat o tom během našeho mm, mm, hlasování. Přejdeme k dalšímu bodu, což měla být společná rozprava o bodech 8, 9, 10 a 11 pořadu jednání. První text se týká eh, revize Mm, orgánů dohledu evropského Evropa ESMA. E, pak je tady další část textu, která mění MIFID a Solventnost 2. Další text, který modifikuje evropský eh, systém systémových rizik a poslední návrh modifikace sídla Evropského orgánu pro bankovnictví. Já dám slovo eh, Burghardovi Balcovi, aby eh, uvedl tuto diskusi. Děkuji paní spoluspravodajko, vážená paní dočasná předsedkyně. Já jsem velice rád jako spoluspravodaj za tyto zprávy. Eh, tak nad tím, jak eh, jsme odstartovali tuto diskusi zde ve výboru, my jsme v posledních týdnech eh, s Permanč vypracovali pracovní dokument, který byl dán k dispozici členům výboru. Je to dokument, který dává lepší přehled aktuálního návrhu eh, komise. Kromě toho otevíráme otázky, které v příštích měsících při vypracování návrhu zprávy budeme diskutovat a zodpovídat na ně otázek, eh, katalog otázek je rozšířen, ale není uzavřen. Tato revize je významný projekt v tomto man, legislativním magnátu. Eh, chceme být ambiciozní, ale nikoli to uspěchat. Chceme si vzít čas na to, abychom prověřili návrhy komise, především co se týče překrývání s jinými probíhajícími legislativními postupy M2 a PEP Chceme si udělat celkový obrázek o kompetencích EASA, který v posledních letech byly nejenom sektorální legislativou, ale také výkladem mandátu a vlastních iniciativ EASA. Sedm let po založení dohledového orgánu e, tak e, jsme nazbírali zkušenosti, kde to chceme zlepšovat, vyjasňovat a e, také Eh, znovu zvážit rozhodnutí. Ehm, někteří z vás to vědí, už v roce 2010 jsem byl členem tohoto výboru a tehdy eh, byl součástí vyjednávacího týmu, když byl založen Evropský orgán dohledový. Od té doby se událo mnohé. Eh, Zvýšila se komplexita, mnohovrstevnost, mnoho pravomocí přešlo na evropskou úroveň, v bankovní oblasti, tržní oblasti, více méně u pojištění. Ale vždy bylo jasné, že se nejedná o samotnou centralizaci evropského rozhodování, ale o takovou eh, takový souběh mezi národních a evropských orgánů. Ten souběh mezi národním a evropskou rovinou a abyste si představili, spolupráce také eh, s mezinárodní rovinou je složitější, komplexnější a často se také hůře kontroluje. Jako členové Ekon jsme toto již opakovaně zdůrazňovali, eh, například v roce 2015 ve zprávě vlastní iniciativy o stavu a výzvách fin- regulace finančních trhů EU. I mm, při statusu quo, i když zůstaneme v statusu quo současných kompetencí ESA, tak je třeba to dosáhnout zlepšení Eh, chci sem některé uvést jako příklad. Jednak je to zlepšení ex ante, tak ex post prověřitelnosti um, legislativy, například přenesených pravomocí technických standardů. Kontroly toho, jak legislativní mandát je vykládán, jak je aplikován a také interakci mezi evropskými institucemi aby bylo umožněno úspěšné stanovování standardů, dodržování lhůt, transparentnosti dokumentů a také provádění eh, kvalitních eh, studií o dopadech. Kamise ve svých návrzích nepřináší žádnou revoluci. Revoluci bychom nechtěli ani my. Governance ESAS eh, by neměl být postaven na hlavu. A sektorální eh, příslušnost ESS od ještě méně. Tři, z dobrých důvodů byly vytvořeny tři orgány pro trh, eh, dohled banky pojištění. Ty existují stále. Všechny tři sektory jsou různě organizovány. Všechny tři sektory mají různé obchodní modely a všechny mají různé eh, eh, přednostní různé zkušenosti. A příslušné orgány mají také, se, se také vyvinuly různě. SSM eh, přímá, přímý dohled, to všichni známe. Hmm, aby stávající struktury byly lepší a efektivnější, v rámci zdůraz, nebo eh, proto, aby se eh, zdůraznil rozdělení mezi regulací a dohledem. Ta rovnováha sil v Němeččině existuje na to zvláštní výraz Gewaltenteilung, rozdělení pravomocí tedy, eh, tak ESAS by měl mít možnost kontrolovat. Vytvořit exekutivní radu, která by měla podle vlastního uvážení eh, pravomoci, mm, to není eh, něco, co bych eh, vnímal jako rozdělení nebo rovnováhu pravomocí. Pro mě je důležitá otázka prosazování mm, stávající legislativy a její lepší uplatňování. Já jsem vedl trialog, který se zabýval um, implementací korelačních tabulek. A nechtěl bych to, e, tuto zkušenost zopakovat. Porušování evropského práva se stále ještě dostatečně nerověřuje a nedostatečně se řeší. A na tom se to se musí změnit. ESAS musíme v této oblasti posílit. Další důležitý aspekt je otázka přiměřenosti. Nyní se dostáváme k závěrům přiměřenosti ne jako jediného ustanovení, ale jako celkový přístup ehm, ledových orgánů, který Vidíme to i aktuální diskusy eh, v banko, bankovním balíčku CDCR, kde komise ve smyslu přiměřenosti již začala působit. Tento ná, přístup bychom měli také naplnit životem, protože mandát, že jde o mandát a odpovědnost eh, za nyní revizie se neměníme jenom evropské dohledové orgány, ale také Evropskou radu pro systémová rizika. A tady si dobře vzpomínám na to, jak vyjednávací tým parlamentu v roce 2010 eh, žádal rozdělení SBA e a ECB to je otázka, před kterou bychom se neměli, ehm, které bychom neměli ignorovat. SAB má celou eh, řadu, podnikla řadu kroků, mm, nebyly transparentní, co se týče přímého přidružení k Evropské centrální banky. A i to je kritický bod, na který se chci ještě jednou kriticky podívat. Jistě bych mohl uvést další body, jak bylo řečeno, Moje úvahy nejsou zavřené. Ještě bych se chtěl věnovat dalšímu týnu tématu, které máme dnes na pořadu Ní Bez ohledu na geografické preference, které jistě každý má, i já, to asi nepřekvapí nikoho, bych chtěl Eh, ještě jednou skritizovat ten postup. Jedná se o spolurozhodování. A tato povinnost, eh, nebo této povinnosti Rada a komise nedostály. Eh, spolurozhodovací role Evropského parlamentu za politování hodných okolností, jako je Brexit tady musí být zajištěno, aby důležitá rozhodování v, byla řešena v regulérním postupu a nakonec uh, mm, eh, chceme, abychom občanům byli schopni mm, odůvodnit a prezentovat naše schopnost rozhodovat. Všichni jsou realisté ve dvou aspektech. Jednak Eva mm, se mm, bude stěhovat do Paříže, když vycházíme z toho, že to neznamená sloučení s ESMA. A nyní se těším na diskuzi s kolegy a dávám slovo spolu zpravodajce. A to musí udělat sama paní spolupředsedkyně. Děkuji. Merci, cher corapporteur d'aider euh, à la transition. za to, že jste mi uh, předat si slovo. Takže ten eh, pracovní dokument, uh, který byl uh, předán uh, včera, bohužel tlumočníci ho nedostali, poskytuje velice dobrý přehled. On je takový deskriptivní. Popisuje tedy eh, návrhy komise a zároveň poukazuje na některé otázky. Takže Burhat a já eh, stojíme na eh, začátku našich úvah zde. A vyjadřujeme tady různé pozice. A teď bych mohla eh, možná eh, k tomu říci eh, něco osobně k téhle záležitosti. Já si myslím, že tohle je zásadní věc, pokud jde o obsah. Nejdříve něco řeknu k kontextu. Evropský dohledový orgán byl zřízen v kontextu který se radikálně liší od toho dnešního. Za těch sedm let, eh, co ehm, existuje, jsem zaznamenala několik příkladů eh, významných událostí, které byly velice eh, znepokojivé, nebo které budou znepokojivé. Za prvé bankovní unie. která vedla k úplně jinému ustrojení eh, finančních trhů. Myslím, eh, že se musíme eh, začít brát po naučení z toho, co vlastně ty změny znamenaly. Také se musíme zabývat tím, jak to souvisí s existencí těch úřadů. Oni zdědili už nějakou předchozí zátěž, ale musíme se zabývat tím, jak to všechno funguje. A potom druhá otázka je eh, Unie kapitálových trhů, eh, ke které došlo později. Ale jsem si jistá, že na tomto výboru eh, si vzpomeneme, že když Evropská komise vydala svoji bílou knihu a začala tedy reflektovat nebo se zamýšlet nad unii kapitálových trhů, my jsme to tehdy dali do našeho usnesení, tak komise tehdy nenavrhovala nějaký velký posun současně s eh, větší integrací eh, dohledu. Situace se od té doby poněkud změnila, takže já chápu eh, potřebu tu debatu znovu zahájit. A potom třetí věc, a sice Brexit a politování hodný dopad, který to bude mít a určitě bude mít dopad na řadu věcí, které děláme v, tento, v tomto výboru. Pokud se podíváme na ten konzultační dokument, který eh, komise předložila a ještě před eh, návrhem těchto eh, předpisů, tak je zřejmé, že tohle by mohl být také, mohla být příležitost změnit architekturu těch agentur a vrátit se eh, eh, k něčemu, co jsme eh, my sami už řešili tady v parlamentu, jestli potřebujeme jednu agenturu a na každý sektor jednotnou agenturu nebo model Twin Peaks, který existuje v některých členských státech. Nicméně komise se touto cestou nevydala. Já samozřejmě tady nemůžu mluvit za komisi. Ale zdá se, že Oni se pro tohle rozhodli vzhledem k eh, reakci, kterou dostane na základě připomínkového řízení. Asi měli pocit, že je třeba ty agentury zreformovat a že není eh, doba a eh, na příliš velkou chamtivost, abych tak řekla, ale je třeba eh, se realisticky stavět k tomu, čeho lze eh, dosáhnout eh, v tom mandátu. Tak já každopádně ten návrh chápu a jsem s ním velice spokojená. Někteří z vás si pamatujete, že dokonce předtím, než komise přišla s tím návrhem, vedli jsme tady debatu s Jacquem Delarosierem. Ten zdůrazňoval, že je třeba i nadále eh, rozlišovat eh, mezi agenturou jako regulátorem a agenturou jako eh, dohledem. A to si myslím, že to je myšlenka, která tady bude stále přítomná při přeskumu toho textu. Potom eh, k tomu textu, eh, k těm textům, tak jsou tři eh, hlavní dohledové orgány. Každý text k ním má zhruba stejnou strukturu, a sice rozsah působnosti, řízení a financování. K rozsahu působnosti. Je tady prostě vyjmenovaná různá legislativa, hmm, proto na jejím základě eh, se výbory změnily na agentury. Ale potom jsou tam také předpisy, které eh, Bill Herbert zmínil, které eh, vstoupily v, plas, v platnost mezi čase a které nespadají do rámce návrhu komise a o tom budeme muset rozhodnout. Za prvé je tady vazba k návrhu evropského důchodu, což je složka PEP. E a potom je to EMIR 2, kde jsou konkrétní návrhy k eh, řízení dohledu nad eh, systémem ústředních protistran. Potom k eh, řízení. Velice stručně. Všichni, kdo kdy debatovali s úřady nebo eh, nějak eh, s ním byli ve styku, tak, tak to vnímám já, tak kdokoliv eh, si tam mohl, si, si prostě stěžoval, že je těžké, aby ty uh, řící orgány efektivně rozhodovaly vzhledem k tomu, jak jsou nastavené. Myslím si, že to bylo východisko pro uh, komisi, uh, která se nechala a, a řídit jinými, e, tedy inspirovat jinými řídícími modely. Navrhuji tady takovou výkonnou e, radu a předpokládám, že k tomu se ještě budeme moci e, vrátit a eventuálně podat pozměňovací návrhy. Protože národní dohledové orgány, nebo ti, kteří jsou jejich členy, docela jasně eh, zastupují eh, své národní zájmy a přispívají eh, k odborným poznatkům těch, kteří jsou předmětem dohledu. Zároveň musíme tu legislativu měnit. Ale možná je tady poměrně malý podnět ke změně. Ty orgány, eh, zdá se, eh, preferují status quo. A myšlenka a eh, výkonné rady vlastně měla je povzbudit ke změně. Potom k financování. Tam jde o to, že evropský rozpočet by neměl přispívat na více než 40 nákladů dané agentury. My jsme si vyslechli eh, obavy eh, různých eh, stran, že to by mohlo vlastně nafouknout ty rozpočty agentur, ale prostě to musíme udržet pod kontrolou. Já nechci mluvit příliš dlouho. Určitě bude ještě příležitost se k tomuto tématu vrátit, ale mohla bych možná něco říci k tomu, jak Evropský, eh, Evropská rada pro systémová rizika tohle <clears throat> vnímá. Musím zmínit eh, také snahu komise zahrnout eh, konkrétnější cíle do té reformy řízení agentur. Za prvé, pokud jde o dohled a regulaci eh, nad eh, fintechem, nad inovacemi eh, na finančních trzích, potom otrvalou udržitelnost a ochranu spotřebitelů. Závěrem bych řekla, že myslím, že z hlediska parlamentu bude muset posílit tento návrh. Budeme zapojeni do jmenování Eh, členů těch dozorčích rad nebo těch výkonných rad, tak eh, myslím, že eh, zapojení parlamentu tam musí být zlepšeno. Pokud je o ochranu spotřebitelů, určitě budeme muset jít nad rámec toho, co je teď na stole. A tím se dostávám ke konci svého proslovu. Ještě než mi paní předsedkyně přeruší, a, a teď dám a, slovo Kay Swinburne z EKS na pět minut. Děkuji. Dobré odpoledne. Děkuji spoluzpravodajům za ten velice užitečný pracovní dokument, který nám rozeslali. Já už jsem si to přečetla, ale budu to muset číst opakovaně. Všechny ty otázky zaberou více času, ale teď bych se chtěla hlavně soustředit na otázky, které jsou ke konci toho dokumentu, ale nejdřív co si obecnějšího. Ten pracovní dokument se vrací k počátku celého toho procesu a hovoří o tom, jak jsme to původně zaváděli ISAS a uznání stanovení, ustanovení té agentury tady je. Teď se to pohybuje dopředu a v podstatě jsou tu tři úřady, které se vyvíjely různým směrem a Jde tady o jejich založení a jejich zprávu a je pravda, že se vyvíjely různě a měli bychom si toho být vědomi a měli bychom k ním také různě přistupovat. Když se podíváme na to téma pro další rozpravu, tak já souhlasím s těmi obavami, které tady zazněly v souvislosti s posuzováním dopadů. My jsme vždycky chtěli, aby se k věcem přistupovalo holisticky, co se týká efektivity a účinnosti. Otázka 50. Vztah mezi ISIS a NCA to bude klíčem pro naši politickou frakci. Jde o to, aby tady byla rovnováha, na to se budeme hodně soustředit. My jsme vždycky byli advokáty národních zdrojů a vlastně jde o to respektovat kompetence členských států a je třeba respektovat trhy členských států, které jsou někde konkurenceschopné právě proto, e, že jejich národní orgány mají ty kompetence. A týká se to i expertních znalostí menších států dále číslo 38, jak nejlépe posílit monitoring a prosazování aplikace unijního práva v členských státech. Poslední implementace MIFID 2 to jasně ukazuje, ale asi v polovině ani u poloviny členských států jsme nedokázali plnou implementaci zavést do 3. ledna tohoto roku. Tedy otázka rovnováhy mezi regulační a dozorčí funkcí, tak nevím, jestli je možné nebo vůbec zda je záhodné to jasně oddělovat. Technické expertní znalosti jsou zásadní pro efektivní legislativu a je třeba mít detailní znalosti trhu samotného. A to se zpravidla získá v průběhu dohledu na trh, takže nevím, jestli ten rozdíl je tak, tak výrazný já se v tom procesu stále toho, k tomu budu vracet. Máme tady ty regulaty nařízení PEP e a co se týká těch poznámek zpravodajů, můžete sledovat konzistentnost mezi různými produkty. Jde o to, jak se rozhodneme postupovat dopředu. Pro mě je tady ten příklad IDD a MIFID 2 kde vlastně máte podobné produkty, ale jsou vystaveny různým pravidlům EU pro stejné spotřebitele. Je to něco, co si přejeme? Co se týká centralizace údajů, tak tady jsem připravena zvážit, aby i si zhrál další roli. V MIFID jsme vždycky chtěli, aby jiné instituce aby byl, jsme chtěli, aby byl konsolidovaný přístup, chtěli jsme mít přístup a takový přístup k datům, tak aby každý k tomu měl přístup do 15 minut od vložení. Je třeba podpořit tímto způsobem růst a to by nám opravdu pomohlo pro investiční rozhodnutí, ale nevím, zda si těch potenciálů někdo je vůbec vědom. Vidím, že když tady ESMA převezme roli, tak uvidíme, jak to bude pro evropské spotřebitele vypadat. Možná bychom se měli dál věnovat i otázce údajů. No a nakonec je tady ještě spoustu věcí týkající se role ISAS, mezinárodních orgánů, třetích zemích a roli, které mají hrát v budoucích rozhodnutích. Já si myslím, že je důležité mít ekvivalentní rozhodnutí, a ta jsou, to jsou politická rozhodnutí přijímaná komisí. Komise rozhodovala v posledních měsících a letech způsobem, který byl spíš destruktivní pro reputaci EU. Nemáme tady jasný proces ekvivalentnosti, nevíme, eh, jaký je přístup, ale měl by být rozhodně jednotný a nevíme, proč byl někdy nejednotný je třeba se věnovat všem regionům. Jak už komise řekla v tomto výboru před nějakou dobou, máme tu 30-denní oznamovací lhůty a to může škodit investicím v EU, protože je tady nejistota a míru jistoty by ISIS mohla zvýšit. Nějakým způsobem doufejme, že to pomůže zlepšit reputaci těchto politických rozhodnutí. Děkuji. Děkuji Wolf Glintz za liberály. Paní předsedkyně, děkuji. Pět předsedů ve své zprávě o završení měnové a hospodářské unie v roce 2015 žádali, aby byl zaveden ten jednotný dozor. To zní jednoduše, docela přímočaře, ale vidíme už na pouhém překladu do Němčiny, že jsme tím v mnoha místech tomu rozuměli jinak. V Německu se totiž nehovoří o single supervisor, jednotném dozoru. Je to trochu jinak, co se vyznění týče. Ale co se týče Unie kapitálových trhů, chceme-li ji završit, chceme-li mít jednotný fungující trh pro finanční záležitosti, je třeba mít uh, dozor, který zajistí, že předpisy, které jsou, se budou interpretovat jednotně a proto návrh, který teď předkládá komise, je návrh správným směrem a my bychom o tom měli vážně diskutovat, případně vylepšovat. Dosavadní tři ESA provedly úctyhodnou práci, nesnad, že by selhali a ten systém se kvůli tomu musel vylepšovat, ale ani ty nebyly prosty chyb. Ty první zátěžové testy u bank to rozhodně nebylo nic převratně úspěšného pak taky byl SSM, pak IOBA určitě také nedosáhla všeho, co se mohlo očekávat. Pouze ESMA v těch oblastech, které pod ní přímo spadají, odvedla velice dobrou práci. Návrhy komise, a to už bylo zmíněno, směřují do třech směrů. Kompetence, mandát, úkoly, správa, governance a financování. A jak Kej také řekla, tak nejožehavějším bodem asi je budoucí příslušnost kompetence, jaký by měl být jejich, její úkol. A tady máme to vymezení k národním dohledovým a dozorčím orgánům a ESAS. To je kritická, velice důležitá otázka. Nemůže to být tak, že by národní dozorčí orgány se cítily být institucemi druhé třídy, což by vedlo k jejich demotivaci a oni by pak už nepřispívali svými poznatky a v nejhorším případě by možná došlo k pokusu ten nový systém dokonce i sabotovat. To nechci nikomu podsouvat, rozhodně v to nedouvám, ale doufám, že to vymezení mezi NCS a ESAS bude určitě zcela zásadní. Nejde o to, že ESAS by snad neměli mít právo vypracovávat nezávislé posudky, ale nikoli v tom smyslu, my jsme tady vrchní pan učitel a vy jste malý žáček a musíte poslouchat. Co se týká řídící struktury, tak je jasné, že stávající systém kde je 28, v budoucnosti 27 dozoru, dozorců, dozorčích orgánů. To je věc, já bych tedy vítal exekutivní výbor, ať už to budou čtyři členové IOBA nebo šest, jako má ESMA, jeden nebo dva navíc nebo na míň nehraje až takovou roli, ale tento executive board, ten výkonný výbor by měl fungovat jinak, než se tady píše. Tady se píše, že se jde aspoň pětkrát za rok. Executive board, exekutivní výbor, který se schází pětkrát za rok, no ten není dost výkonný, měl by se scházet minimálně jednou, lépe dvakrát za měsíc pětkrát se sejde, když připravuje zasedání těch eh, dozírajících orgánů, ale jinak si myslím, že by měl zasedat častěji a pracovat angažovaněji. Co se týká ESIB, tak eh, já bych řekl, že při jeho složení by se mělo zvážit, aby se toho účastnil více i parlament. Ale jasné je, že EZA nestojí nad zákonem a nad vůlí občanů. A proto je důležité, aby měli také příslušnou odpovědnost. A po mém soudu Evropský parlament je grémiem, který by měl, které by mělo hrát určitou roli. Co se týká financování, tak já chápu, že tady je EU vázána, nemůže poskytnout víc než 50%, ale říct, že E, zbytek přijde odinut, to si myslím, že je poněkud smělé tvrzení. Možná by měla být třeba nějaká úprava 40, 30, 30 nebo 40, 20, 40. Národní orgány by klidně mohly platit dál, také dostávají své peníze. Já si myslím, že to mm, nevede k nějakým úlevám, ale je důležité, aby NCA zůstaly ve hře, aby se zajistilo, že ty peníze se nebudou vydávat, jako když se konví zalévá. Musí to být orientováno na výkon, na performance. A ještě jednu velkou otázku mám v otázce souvislosti s integrací ekologických, sociálních a dalších aspektů. Nemám nic proti tomu, abychom podporovali udržitelné uh, Udržitelný vývoj, udržitelné, sustainable neznamená automaticky stabilní. Třeba investice do zelených technologií, které nejsou úplně rizika prosté, jsou investice nestabilní a je třeba být opatrný. Já si myslím, že je to velice důležitý záměr, který se teď dostává na stůl. Už, už končím, už končím, ale Eh, bude to vyžadovat ještě spoustu detailních diskusí s NCA a s ISA samotnou, abychom se dostali k nějakému dobrému závěru. Děkuji. Děkuji. Dám slovo Svenovi Dígoldovi pr- ve svém um, expoze jsem chtěla říci, že eh, práce mm, parlamentu tomto legislativním mandátu, jednak co jsou práce, kterou jsme dělali v souvislosti s rezolucí, a pak e, také za předchozího mandátu, kdy jste byl zpravodajem k revizi e, této agentuře. Děkuji, máte slovo. Také děkuji za láská slova. Já chci jenom e, začít tím, že řeknu, že parlament má určitou historii v těchto věcech a že jsme se snažili pomáhat ESAS, aby se stal mm, víc evropský, efektivnější a přiměřenější. To bylo tedy ta původní myšlenka, pamatuju si mnoho nocí v trialogu, kdy jsme obhajovali naše pozice, udělali jsme spoustu pozitivních změn, protože jsme měli tu společnou vizi. Tato společná vize, aby byl jednotný, sjednocený kapitálový trh, který bude stabilní a bude sloužit reálné ekonomice k spotřebitelům i investorům, to je stále naše společná vize. A když jde o mm, mm, úvahy, co se nám podařilo a co ne, tak je možné říci, že jsme v mnohem lepší situaci než na počátku, protože tehdy byla regulační konkurence a žádná integrace trhu a eurozona ukázala, že když máme makroekonomickou e, potřebu pro mm, více integrovaný kapitálový trh a parlament má všechny důvody pokračovat v této logice. Moje zpráva z roku 2014 po dlouhých jednání mezi námi pomohl alespoň částečně ovlivnit, tady musíme být tedy skromní, informovat komisi o svém návrhu. A jedním z klíčových věcí, které jsme zjištili, bylo, že ESAS ne, e, využili všechny své kompetence, protože um, um, orgány, které jsou potřeba, nechtějí nutně se navzájem kontrolovat, protože vědí, že když budeme kontrolovat jedno, tak budeme na řadě jako další a věci budou obtížnější proto myslím, že přirozená role parlamentu je mm, posilovat evropskou dimenzi v ESAS. Takže to řízení by mělo být více evropské, konstruktivnější a e, co jsme e, mm, neudělali, když jsme vytvářeli SS, byly makroobezřetnostní eh, dohled. Eh, Burkhardt již zmínil možný střed zájmů mezi ESAB v rámci ECB. Pak je tady ale druhé téma. SAB eh, nemá jasné odpovědnost, jasnou odpovědnost, takže skupina lidí eh, tady je, která jejich kariéra závisí, zda mají, mm, zda dělají správně makro bezřednostní dohled, ale pak je tady veliké, veliký orgán, který umožňuje všem, aby nebyli zodpovědní. Takže e, zpráva nebo řízení SAB je eh, problematičtější. To je problematičtější než řízení ESAS. Když jsme kon- E, vytvářeli ESAS, tak jsme tam e, k tomu mandátu přidali důležité aspekty, především ochraně spotřebitelů a investorů, ale nezměnili jsme e, významným způsobem využívání jeho personálu. Takže jsme přidali úkoly, nepřidali personál a samozřejmě v tu chvíli jsme neměli žádný vliv na rozpočet. Takže teď bychom se k tomu měli vrátit a já také vítám to, co napsala Kate Swinburne ve své zprávě o mm, absolutoriu, kolik času se využívá na, pro regulační účely a kolik na ochranu investorů a spotřebitelů. Ještě chci dodat, že samozřejmě role ESAS v ekologických a sociálních investicích není o tom, Mm, že by se mělo něco, co vypadá dobře, deklarovat jako bezrizikové. Ne, o to nejde. Jde o to, aby investoři věděli, které produkty jsou sociální, ekologické a eh, mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Pokud děláte ekologické věci nebo nové technologie, když jsou zelené, tak jsou, je to riskantnější. mě mají zvyšovat transparentnost a povědomí rizik o riziku, ale to neznamená deklarovat za um, bezpečné něco, co bezpečné není. Takže toto um, se nesmí, nelze plést se prostou propagační rolí. E SB tady podala mm, dobré návrhy a to by mělo být reflektováno v jejich mandátu v sektorové legislativě. Děkuji. Teď máme Catch the Eye. Eh, nejprve dám slovo Danutě Hubner. Jaké, kdo další si přeje uh, vzít slovo, abychom mohli ten čas nějak kontrolovat? Děkuji. Děkuji za to, že máme tady ten pracovní dokument, který byl včera distribuovan. To je užitečné především pro někoho, jako jsem já, kdo je zpravodajem Emir Emir 2. A souhlasím s vámi, že žijeme v době, kdy musíme posilovat architekturu evropského dohledu, to je nutnost a potřebujeme více evropský přístup a naše dohledové orgány musí kredibilní, respektovaní globálně. A to velmi souvisí s mm, řízením eh, dohledu, především ESMA. Na, e, e, změna nařízení ESMA dává přímější pravomoci dohledu na CCP a my potřebujeme nakonec vytvořit strukturu ESMA, která by fungovala. Já chci zdůraznit také potřebu e, integrovaného přístupu k dohledu evropských CCP a mm, mm, dalších zemí. Myslím, že synergie mezi dohledem v rámci EU a třetích zemí je také cílem celého návrhu a pokud teprve poté můžeme Eh, dosáhnout synergií. ESMA by se měla používat jak pro mm, dohled EU, CCP, tak eh, třetí země. Kredibilita ESMA jako mm, dozorčí orgán pro třetí země eh, by stoupla s udělením větších pravomocí v dohledu Eh, vnitroevropských CCP, eh, zachování integrity mezi Němci EU a třetími státy by umožnilo vyhnout se riziku nekonsistentní eh, aplikace zbytečné komplexity. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a blahopřeji eh, vám a Borghartovi eh, k práci a výsledkům vašeho pracovního dokumentu a k této debatě. My jsme teď v podstatě lepší situaci. Ano, ukazuje to odolnost evropské ekonomiky obecně a je to dáno těmi systémy, které jsme zavedli eh, po eh, krizi, eh, které se ukázaly jako odolné a umožnily ekonomice v eurozóně a v celé Evropě se odrazit od dna. A díky tomu je, je, je to dáno také tou důvěrou v regulaci a zlepšením regulačního prostředí. Při revizi je třeba na to nahlížet s pohledu těch dobrých a špatných částí toho, co fungovalo, nefungovalo. A ať už eh, jde o pojištění, fondy nebo bankovnictví, tak myslím, že jsme v mnohem lepší situaci a to je třeba uznat. Musí to uznat všichni zde přítomní, že ty eh, změny, které jsme provedli, obecně eh, fungovaly. Bez ohledu na potřebu je neustále revidovat tak, aby byly efektivní. Některé věci, které mi tak trochu nahání obavy u návrhu komise, je tady ta regulační arbitráž. My se snažíme eh, vytvářet rovné podmínky, všichni chceme, aby se eh, mm, naplnil celkový potenciál eh, v trhu s finančními službami a jednotného trhu. A důležité je v rámci tohoto, že pokud máme přejít k úplně harmonizovanému přístupu kdy eh, eh, lokalizovaná regulace odpadne a všechno eh, bude probíhat pod vlajkou EU, tak v tím souvisí určité problémy. Je třeba důležité zajistit, abychom měli systém přizpůsobený tomu cílu, i když vždycky chápu, že cílem je hmm, zabránit regulační arbitráži, tak musíme mít na paměti celkový, celkovou problematiku. Pokud budeme harmonizovat eh, regulace, nechceme odehnat eh, eh, investice z Evropy nemůžeme vytvářet protekcionismus. Nejlepší je, když jsme otevření investicím z celého světa. Podívejte, co se děje ve Spojených státech teď. Musíme dělat všechno pro to, abychom přitáhli investice do Evropy. Musíme se snažit a přejít k tomuto systému. Ten bude ten, to, bude, to bude ten nejlepší. K delegaci tam mám určité uh, Eh, problémy. Pokud eh, fondy typu UCITS a IFM, byly, když byly vytvořeny, tak eh, a aniž by museli být schvalovány ESMO a v rámci revize ESA by to mělo být teď předmětem podrobnějšího přeskumu ze strany ESMA, tak si musíme klást otázku, jestli je to eh, správná cesta vpřed, pokud jde o požadavky na outsourcing a také eh, pokud jde o eh, efektivitu trhu. Potom samozřejmě jsou tady otázky související s Brexitem, které tady v téhle revizi musíme řešit. Ten efekt, který bude mít delegování pravomocí v rámci Brexitu, pokud bude tvrdý Brexit a, a mm, tak by eh, tohle, eh, tohle delegování pravomocí mohlo eh, nabrat rámec úplně neočekávaný. Potom pokud jde o národní regulátory tak ASA, a tak už teď máme, paní předsedkyně, proces nařízení o prospektech a komise se zase snaží to změnit tím, této revize. A to podle mě není efektivní zákonodárství abychom měli eh, takovou předvídatelnost a jistotu z celého toho projektu a závěrečná poznámka k CMU, o kterém jste hovořila a sama. Eh, tady jsme už toho udělali hodně, pokud jde o sekuritizaci, eh, rizikový kapitál i prospekty. Hmm. Musíme vytvářet rovné podmínky a pokud to, to chceme, tak nemůžeme sem zahrnout zastřešující a byrokratičtější požadavky. A tady nehovořím o té dohledové a schvalovací části, ale o těch výsledcích, e, které by mohly e, e, vycházet z těch stanovisek vytvářejících precedent. My jsme zatím ve velice rané fázi, ale každopádně děkuji vám i Bulhartovi za práci v této oblasti. D'autres collègues qui souhaitent intervenir Si ce n'est pas le cas, je vais donner la parole à Burkhard Balz pour euh, cette première. Děkuji, dám slovo Burgardu Balcovi, aby ukončil toto první kolo výměny názorů. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom ve vší stručnosti všem stínovým zpravodajům, kolegyním a kolegům bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na této první výměně názorů. Je dobře, bylo užitečné, že jsme to udělali v této velice časné fázi. Co já si budu dnes odnášet jako hlavní věc je, že musíme velice přesně zvažovat, jakým způsobem nadále mít vyváženou uh, rovnováhu mezi EZAS a mezi národními kompetentními orgány. Já si myslím, že věta kolegy Klince byla taková pregnantní a sice, že národní dohled se nesmí stát dohledem druhé třídy. To můžu doslova podepsat. A co řekl Sven Giegel, také je pravda, jde tady hlavně o SRB a o kompetence, které v budoucnosti má mít. O tom bychom se také měli ještě bavit. A pro mě ještě jedna důležitá věc. Je to podle mě opravdu důležité, aby to téma regulační arbitráže se aby se mu věnovala dostatečná pozornost, abychom se nakonec nedostali k nějakým větším problémům. To si myslím, že bychom tady na straně parlamentu měli opravdu mít na paměti. Ještě jednou tedy srdečně děkuji za tu první výměnu názorů. Těším se na další spolupráci s tebou, Pervánč, s dalšími stínovými zpravodaji a děkuji všem kolegyním a kolegům z výboru. Děkuji vám. Ehm, ehm, Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, možná jsem to měla udělat už dříve, chce si komise vzít slovo, ale není to povinné v, těchto, ehm, v této úvodní fázi našich jednání. Děkuji za eh, to, co jste řekli k té poslední výměně. Já mm, si pamatuju mnoho z toho, co bylo řečeno. Kate Swinberg, vy jste mluvila o mm, nekoherenci mezi eh, MIFID. Všichni máme příklady tohoto mm, typu. Eh, to je také důvod revize kompetence orgánů, znamená to respektování i národních kontrolních orgánů, které jsou nejpřipravenější nejblíže tedy aktérům na trhu a znají nejlépe ten trh. Eh, při vytváření eh, mm, této expertivy je třeba eh, vytvořit koherentní evropský dohled. A ta rovnováha právě není to, co je teď na stole. Vy jste zmínila otázku ekvivalence, to Není ehm, tady jsme smyslem této zprávy, ale co se týče pravomocí pro ESMA, tak návrh je eh, posuzovat eh, budoucnu hm, ekvivalence. Klinc, vy říkáte, že není ehm, hm, možné, aby národní orgány kontroly eh, to, mm, mm, mm, si mohla brát eh, pravomoci, ale není možné, aby bránili evropskému pokroku úplně. To bylo řečeno eh, eh, také. Národní orgány mají trošku tendenci Eh, trošičku hrát e, takovou hru, kdy se navzájem e, přetahují a výsledek je nulový. Větší konvergence i v co se týče národních kontrolních orgánů při implementaci legislativy a e, současně při budování evropského ducha. To je také věc, Mm. kdy, jak jsem řekl, že ty kontrolní orgány nevyuží, nevyužijí všechny své pravomoci, to je taková samoblokace a to je věc, kterou musíme překonat. K, k Emir 2 a dalším. Když si přečtete Emir 2, tak vidíte, že to je návrh, který byl vypracován předtím, než ehm, bylo vypracováno to, co bylo navrženo pro kontrolní orgány evropského dohledu, protože v EMIR 2 tam se zmiňovali management board, který již neexistuje, management board ESMA, který už neexistuje, v revizi navrhované pro ESMA. Takže skutečně role e, parlamentu neba. Chci mm, říci, co řekl pan Zerbalc. Mm, my, jako Evropský parlament, my jsme pochopili, že rada, nebo v radě se ty diskuse Ehm, týkaly kritérií, na jejich základě budeme posuzovat mm, e, stěhování agentur. E, často vedeme předběžné diskuse, protože jsme e, spoluzákonodárce a v tomto případě spíše než aby byla epická bitva, která proběhla ohledně našeho rozpoč- stanoviska k rozpočtu, jaké budou kritérium nákladu pro nájemné, mm, a, tak je třeba se obrátit na radu, abychom mm, znovu stanovili základy to, že by bylo řečeno eh, mm, toto strany tak to by znamenalo nerespektování našich ehm, eh, legislativních pravomocí. Co se týče kalendáře, tak všichni víte, že východisko pro um, pozměňovací návrhy je, ale nemáme žádné eh, datum stanovené, kromě slyšení 20. 7.2. v 11 hodin. Teď mm, budeme hlasovat, ale tady předám slovo našemu předsedovi, který e, se vrátil, který byl v jednání, takže teďka to na chvilku přerušíme. So, dear colleagues, we have five Takže kolegové, pětiminutová přestávka před hlasováním.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

Vážení kolegové, tak já bych vás požádal, abyste se usadili, zasunuli eh, kartičky do strojů. A, a provedli zkoušku. Teď eh, zahajuji zkušební hlasování. Ještě stále dva nehlasovali. Dva kolegové si zasunuli kartičku, ale neodhlasovali. Bych vás požadoval. Je to zkouška, je to jedno. Ale bylo by dobré, kdybyste mohli hlasovat všichni. Ještě nám jeden chybí. OK. So... Dobrá. Takže můžeme skončit zkušební hlasování a pustíme se do eh, první z těch zpráv, o, které dnes, o kterých dnes budeme hlasovat, a sice zpráva Swinburne von Weizsäcker, rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů ústředních protistran. Začneme s pozměňovacím návrhem 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 274 eh, a 39. Zároveň, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijal to. Pozměňovací návrh 40. Eh, eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Omlouvám se. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 275 a 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. A kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. kompromis E, protože tady, e, že mám přejít na 288. Sorry, there is an inconsistency in the voting list. Máme tady nesoulady v hlasovacím seznamu. Teď musím, myslím, přejít na kompromis E, že? Takže kompromis E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 295, kdo je pro,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 Pozměňovací návrh 59, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Pozměňovací návrh 302, kdo je pro, kdo je proti, ověříme a zahajuje hlasování. Končím hlasování.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 Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis O. Kdo je pro? je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 362. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 364. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato kompromis P. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 300. Pardon, kompromis Q. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 391. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se z... ověříme? U jednoho zada navíc. V pořádku. Končím hlasování. Přijata. 391. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 316, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 117, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 118, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 404, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 119, mm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 405. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 406. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 407. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 408, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 408 za hlasování. Končím hlasování. Takže stejným počtem hlasů to bylo zamítnuto. A 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 409, kdo je pro, kdo je proti, eh, kdo... Ověříme 409. No. Končím hlasování. Přijato. 410, kde je pro? Pardon, odpadá, tak 124. 124. Ano. Tady je řečeno, že je kompatibilní. Takže ještě. Já to odpadlo eh, kvůli 123, dobré. Tak 124, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a eh, přijato. 411, kdo je pro, kdo je proti, Ověříme 411 za vyhlasování. Končím hlasování. Přijato. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 412. Kdo je pro? Odpadá. 426. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 413, eh, kdo je pro, kdo je proti, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 414, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 415, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 128, kde je pro, kde se zdržel, přijato. 416, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis R, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 420, 129, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 130, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, Přijato kompromis S, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Ty musím přesvědčit na 132, takže to je zase chyba. Takže 132, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 433, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 434, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 134, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato 435, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato 436, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 437, kde je pro, kdo je proti. No. Uvěříme 437. Končím hlasování zamítnuto. Tak já jsem si myslel, že EPP je pro, omlouvám se. 439, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 130, 439, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 440, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 136, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 137, kdo je pro,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 Kompromis U, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. Kompromis V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. 153, kdo je pro. To bude unblock 154, 155, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 475 až 6 a 7. Tady odpadají, aha. Takže 478, kde je pro? Kde je proti? Eh, myslím, že to bylo přijato, ale uvěříme. Zahájíme hlasování. Končím hlasování. Přijato, ano. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 400, 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 481. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 482. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 482 za její hlasování. Končím hlasování. Přijato. 483. Kdo je pro? Kdo je proti? A a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 484. Kde pro, kde proti? Ověříme 484. Končím hlasování. Zamítnuto. 493, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 494, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato, 496, kdo je pro, 495, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a, a přijato, 498, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato, 500, pardon, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a ověříme. za hlasování.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 504, kdo je pro, kdo je proti. A ověříme hned hlasování. Končím hlasování. Přijato e, o jeden hlas. 505, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Kompromis X, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis Y, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kom- Poznací návrh 520, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 500, 170, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 523, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme e, za jeho hlasování. Končím hlasováním.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 Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 174, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 175, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. A Kompromis Z, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 531, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 533, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. 176, kdo je pro, kdo se zdržel, a přijato. 177, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. 534, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto. 535, kdo je pro, kdo je proti. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 537, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 538, zamítnuto. 539, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 540, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 541, kdo je a 542. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 180, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato. 543, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme 543. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o e, jeden hlas zamítnuto 144. Kde je pro, kde je proti, kdo se zamítnuto? Pardon, mělo to být 544, omlouvá se řečník, chcete, abych opakoval hlasování, tak ještě jednou 544, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 545 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis ZA pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 551, 552 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 553 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 554 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se přijato, 183 pro, proti, zdrželi se přijato, 555 pro, proti, zdrželi se. To prosím ověříme, zahajuji hlasování. Prapodivná situace. Ještě někdo bude hlasovat? Od lidovců jeden navíc, prosím, omlouvám se. Končím hlasování. Přijato. Sto 84 až 193 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se. Přijato 583 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Přijato 203, 204 en blok, pro, proti, zdrželi se přijato, 205, pro, proti, zdrželi se přijato, 206, 207 v bloku, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AB, pro, proti, zdrželi se přijato. 211, 212 unblock pro, proti, zdrželi se, přijato. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. 592 až 596 blok pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AD pro, proti, AD pro, proti, zdrželi se přijato. 219 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 220 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. 220, zahajuji hlasování. Dvěstě dvacet. Končím hlasování. Zamítnuto. 221 pro, proti, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 222 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování o 222. Končím hlasování. Ano, zamítnuto o jeden hlas. 223 pro, proti, Neviděl jsem eh, lidovce, takže ověříme 223, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 224 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 227 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 228 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto, ale ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AE pro, proti, zdrželi se přijato, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AEA e. pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AF pro, proti, zdrželi se přijato, ozměňovací návrh 234 pro, proti, zdrželi se přijato, 235 pro, proti, Ověříme 235, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 236 pro, proti Ověříme 236, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 237 pro, proti. Vy jste pro? No, proti tedy zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 239 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, AG pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, AH pro, proti, zdrželi se přijato, a I pro, proti, zdrželi se přijato, 247 pro, proti, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 2,48 pro... Aha, to padá. Omlouvám se. To padá 20. Takže 249 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A je pro, proti, zdrželi se, přijato. 255 pro, proti, Ověříme 255, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 258 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 259 pro, proti, zdrželi se Ověříme. Zahajuji hlasování 259. Končím hlasování. Přijato. 260 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 261 pro, proti, Myslím, že přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato. 262 a 263 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 264 pro, proti, zdrželi se přijato, 265 pro, proti, zdrželi se přijato, 266 padá, pardon, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, 267 pro, proti, zdrželi se přijato, 268 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hlasujeme o textu, jak eh, Teď schválen jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 pro, 3 proti, 6 se zdrželo. Takže gratuluji. Hlasování o interinstitucionálním jednání. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Jakobe, prosím, hlasujte. Končím hlasování. 50 pro, 3 proti, 5 se zdrželo. Takže gratuluji dvěma spoluspravodajům. Velice dobrá práce. Doufejme, že trialog bude úspěšný. Teď zpráva o GNI, tedy pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis D. Řeknu vám, že tady máme překlep. Natural je national. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, padá, pardon, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 46, zahajuji hlasování. 46, 46, 46. Končím hlasování. Přijato Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jmenovité hlasování o textu, jak byl teď a pozměněn, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 53 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Teď budeme hlasovat o zahájení jednání. Zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. 52 pro, 4 proti, 1 se zdržel. nyní ty zpravodaj Vernon Langen namítky k tomu nařízení komise přenesené pravomoci z 20. prosince na téma IDD. Původní text odstavce 1 a 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Citace pro, proti, zdrželi se přijato. Recitály, body úvodních ustanovení pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasování o textu jako textu, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, tedy přijato. návrh doporučení pro, že nebude vznesena námitka na řízení komise, kterým se mění na řízení 1126 2008 IFRS 9, zpravodaj Stolojan, odstavec 1, 2, an blok, pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace Amblok pro, proti, zdrželi se přijato. Body úvodních ustanovení pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasování o textu, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 50 pro, 4 proti, 4 se zdrželi. Děkuji. Teď Emanuel Morel a jeho zpráva o povinné automatické výměně informací v oblasti daní v souvislosti s oznamovanými přeshraničními mechanismy. Kompromis A pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, drželi se zamítnuto. 82 pro, proti, Ověříme 82, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti přijato. 84 pro. Proti zdrželi ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 86 je pro, proti, zdrželi, zamítnuto 87, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 88 pro, proti přijato, kompromis C pro, proti přijato, kompromis D pro, proti žili přijato, kompromis E pro, proti, žili přijato, kom, návrh 1, 1, 3 pro, proti, přijato, kompromis F, kdo je pro, proti, přijato, kompromis G pro, proti, žili přijato, kompromis H pro, proti, žili přijato. Návrh 122, kde je pro, proti, drželi přijato 123, pro, proti, drželi přijato 18, pro, proti, zdrželi zamítnuto 124, kdo je pro, proti, přijato 125, pro, proti, přijato 19, pro, proti, myslím, přijato ověříme, Končím hlasováním. Přijato návrh 20. Pro, proti, věříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis I pro, proti, drželi přijato. Kompromis J pro, proti, drželi přijato, návrh 33 pro, proti, drželi přijato, 34 pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis K pro, proti, drželi přijato, kompromis L pro, proti, eh, přijali přijato, návrh 47 pro, proti, ověříme 47, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis M, kde je pro, proti, přijato. Návrh 52, pro, proti, zamítnuto. 53, pro, proti, žili zamítnuto. 54, pro, proti, drželi zamítnuto, 55 pro, proti, drželi zamítnuto, 56 pro, proti, drželi přijato, 57 pro, proti, ověříme 57. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis N pro, proti, drželi, přijato. 61 pro, proti. Ověříme 61. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šedesát dva pro, šedesát tři pro, proti. Ověříme 63. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi zamítnuto 65 pro, proti, zamítnuto kompromis O, pro, proti, zdrželi, za, přijato 69 pro, proti, ověříme, otevírám hlasování 69. Končím hlasování. Zamítnuto. 70, kde je pro, proti, drželi, zamítnuto, 71 pro, proti, drželi, přijato, 73 pro, proti, drželi, zamítnuto, 74 pro, proti, drželi, zamítnuto, 75 pro, proti, drželi. SND je pro? Jo, ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 76 je pro, proti. Ověříme 76, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budeme hlasovat o návrhu komisy tak, jak byl pozměněn. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15, 50 eh, pro 2, 5 proti 2 se zdrželi. Ehm, hlasování o legislativním usnesení citace 1 pro, proti, eh, přijato. Legislativní rezoluce je přijata tak, jak je pozměněna. Gratuluji zpravodaji. hlasování o doporučení um, nad souhlas bilaterální dohody mezi EU a USA o tření um, pojištění a repojištění, doporučení pozitivního um, souhlasu jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 50 pro, 2 proti 6 se zdrželo. Gratuluji vyjednavačům. Třicet sekund ehm, přerušíme. very good. Uh, dobře, takže budeme zpracovat o zprávě Sandro Luz, bankovní unie, výr... Mm, pozměňovací návrh 93 pro, proti 89 pro, proti zamítnuto. Um, proti, um, Myslím, že to je zamítnuto, ale věříme 92. Hmm. 90 pro, proti, přijato. Kompromis A pro, proti, přijato. 100 pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis D. Pro, proti, přijato. Kompromis E. Pro, proti, zdrželi, přijato. 114 pro, proti, zdrželi, přijato zamítnuto 124 pro, proti, žili zamítnuto 125 pro, proti, žili zamítnuto 126 pro, proti, žili zamítnuto 117 pro, proti, žili zamítnuto 119 pro, proti, žili zamítnuto kompromis F pro, proti, přijato 149 pro, proti, zamítnuto Kompromis G pro, proti, drželi přijato 146 pro, proti, ověříme, vydám hlasování 146. Končím hlasování. Přijato. 150 pro, proti, z Zamítnuto kompromis H pro, proti, žili, přijato. Kompromis I. Máme ústní pozměňovací návrh zelených. Spravodaj. Děkuji. Děkuji také za možnost hlasovat. My jsme nepotřebovali čas navíc, já si to pamatuju na začátku, kdy bylo řečeno, zda potřebujeme prodloužení, nepotřebujeme, já chci, mám námitku proti ústním pozměňovacím návrhům, myslím, že to je proti eh, duchu diskusí eh, na stínových zpravodajích, takže jsem proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Takže budeme hlasovat o kompromisu bez ústního návrhu. Já vy zastup, já potřebuju čtyři ruce, prosím, vy zastupujete frakci. Dobře. E, kompromis I bez ústního návrhu pro, proti, zdrželi. Přijato. 184 pro, proti, zdrželi. Zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi. Přijato. 186 pro, proti, zdrželi. Přijato. 187 pro, proti, zdrželi Přijato. 190 pro, proti, že přijato. Kompromis je pro, proti, že přijato. 100, ne, 207 pro, proti, drželi přijato. Kompromis K pro, proti, drželi přijato. 202 pro, proti, zamítnuto 210 pro, proti, drželi přijato, 211 pro, proti, drželi přijato, 212 pro, proti, drželi zamítnuto, kompromis L pro, proti, drželi přijato, kompromis M pro, proti, přijato, kompromis N pro, proti, drželi přijato, kompromis O pro, proti, drželi přijato, kompromis P pro, proti, želi přijato. Kompromis Q, pro, proti, přijato. Kompromis R, pro, proti, přijato. Kompromis 238, pro, proti, zdrželi, přijato. 242 pro, proti, ověříme 242, vydám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto 255, mm, kdo je pro, proti, ověříme 255. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis S, kdo je pro, proti, drželi přijato. 245 pro, proti, ověříme. Zavírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 267 pro, proti, želi zamítnuto. Kompromis T ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Stejný důvod jsem proti, mám ústním pozměňovacího návrhu, prosím zvedněte ruce. Dobře, budeme hlasovat bez ústního návrhu. Pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 269 ústním návrhem zelených námitky ústnímu pozměňovacímu návrhu, prosím. Že bez ústního návrhu, kde je pro, proti, žili zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis U, kde je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Dvě, eh, přijato, pardon. Dvěstě osmdesát sedm jde pro, proti, Eh, ověřím, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 288, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato, kompromis V, pro, proti, eh, přijato, kompromis dvojité V, pro, proti, přijato, kompromis X, pro, proti, přijato, kompromis Y pro, proti, že přijato, kompromis IA, A, ústní pozměňovací návrh zpravodaje a je to ústní pozměňovací návrh zpravodaje. a kde je pro, proti, přijato. 320 je pro. Ověříme. Končím hlasování. Přijato 327 pro, proti. Věříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 331. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 335. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis Z. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Původní text odstavce 19. Je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis AA pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis AB, e, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 386 pro, proti, zdrželi, přijato. Zamítnuto. A, pardon. 389 ústním pozměňovacím návrhem pervanš. Ano, já chci navrhnout autorům ústního pozměňovacího návrhu, aby změnil ten ústní návrh a zdůraznil, že jsou tam probíhající diskuse o vhodném právním základě pro e, zřízení. Pro, proti, žili, přijato. 392 pro, proti, zdrželi, přijato původní tam nemusíme hlasovat 387, 388 pro, proti, želi zamítnuto. 390, 91 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Původní text citace 1 pro, proti, přijato. Návrh 1 pro, proti, přijato. Cit c 3 až 5 pro, proti přijato. Návrh 2 pro, proti přijato. Ehm, ehm, tři, čtyři padají, asi jsou kompatibilní. Návrh 3 pro, proti zdrželi přijato, návrh 4 pro, proti zdrželi přijato, 5 pro, proti zdrželi přijato, původní text, citace 6 pro, proti, zdrželi přijato, 6 pro, proti, zdrželi přijato, 9 pro a padá. Přejdeme e, přímo k 18, návrhu 18, 19 padl, takže 18 pro, proti, věříme, návrh 18. To je velmi kontroverzní citace. Končím hlasování. To zamítnuto. Návrh sedm, ne pro, proti. Sedm padá. Musíme hlasovat pro, proti, zamítnuto. 8 pro, proti, žili zamítnuto. Citace 7 jde pro, proti, přijato, citace 8. Hlasujeme unblock eh, o 7 až 14? Ne. Musíme hlasovat 7 až 9. Ne, pro, proti, přijato. Citace 10. Pro, Takže chcete ten druhý blok, 10 až 14 blok e, pro, proti, drželi, přijato. Chcete to ověřit? Ověříme. To je, myslím, jasné. Končím hlasování. To přijato. Návrh 12, jde pro, proti, zdrželi přijato citace 16 až 25 blok. Pro, proti, drželi přijato. Návrh 13 pro, proti, drželi přijato. 14 pro, proti, drželi přijato. Uvěříme, otevírám hlasování. Končím hlasování přijato. Návrh 14 jde pro, proti a bylo to 15, pardon, 15 pro, proti, přijato 16 pro, proti, přijato 17, citace 27 a 27 blok, při, přijato 17 pro, proti, přijato citace 28, 29 blok pro, proti, přijato Návrh 20 pro, proti, přijato. Citace 30 až 33 pro, proti, přijato. Návrh 21 pro, proti, přijato. Citace 34 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, přijato. Návrh 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, zamítnuto 25 pro, proti, zamítnuto 26 pro, proti, zamítnuto 28 pro, proti, že za, e, přijato 27, padá tedy. Přejdeme do 29 pro, proti, zamítnuto 30 pro, proti, drželi ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 31 pro, proti, zamítnuto původní text. A to už padá. Návrh 79 pro, proti, zamítnuto 32 pro, proti, drželi zamítnuto 67 pro, proti, drželi zamítnuto 33 pro, proti, drželi zamítnuto kompromis a D pro, proti, přijato. Návrh 43. Věříme, pro, proti, věříme. Končím hlasování. Je to přijato kompromis F E, pro, proti, přijato. A mm, kompromis AG pro, proti, přijato. Návrh 65 pro, proti, zamítnuto. 66 pro, proti, zamítnuto. 69 pro, proti, žili zamítnuto. Kompromis AH pro, proti, přijato. 71 pro, proti, přijato. 73 pro, proti, přijato 77 pro, proti, přijato 80 pro, proti, 8, přijato 82 pro, proti, věříme 82, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Hlasování o pozměněném textu jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. 48 pro 7 proti 2 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji celému týmu. Nyní budeme hlasovat právě Luigi Morgano o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie. Kompromis AB pro, proti, přijato. Kompromis A, pro, proti, přijato. Návrh 50, 15, 15 pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis B pro, proti, přijato. Návrh 28 od a já nemám eh, poslední hlasovací seznam, tak se omlouvám. 29. Kdo je pro? Proti? Návrh 29. Eh, je tady problém s hlasovacím seznamem SND. Já jsem měl stejný seznam, ale neměl uh, tam návrh 29. Kde je pro? 29. Proti ověříme 29. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 28, dvě části. První část ne pro, proti přijato, druhá část pro, proti zamítnuto. 31 pro, proti, věříme 31. Končím hlasování 32, 32 pro, proti, eh, žili zamítnout 33 pro, proti, žili ověříme, Končím hlasování. Zamítnuto kompromis C, pro, proti, přijato kompromis D, pro, proti, zdrželi, přijato, kompromis E, pro, proti, přijato, kompromis F, pro, proti, přijato, návrh 76, pro, proti, zamítnuto, kompromis G, pro, proti, želi, přijato. Návrh 91, pro, proti, ověříme 91, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis H, kde je pro, proti, drželi přijato. Kompromis AA, kde je pro, proti, drželi přijato. Jmenovité hlasování o textu, jak pozměn pozměněn, otevírám hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 13 proti, 3 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. A nyní má kolegové Budeme hlasovat o jmenování zástupce EP do Evropského statistického poradního výboru. Nyní máme jenom jednoho kandidáta. Pokud nejsou námitky, tak navrhuji eh, hlasování aklamací. The candidate is Mr. Martuš... Kandidátem je pan Martučelo. Blahopřeji panu Martučelovi. A můžeme tedy uzavřít eh, naše intenzivní hlasování. Poděkuji vám teď všem. A vrhneme se na další bod na pořadu jednání.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 Dear colleagues, may I ask those who want to join... Takže eh, kolegové, ti z vás, kteří chtějí eh, dále eh, jednat na ochraně hospodářské soutěže a, a ti, kteří nechtějí, tak nechť odejdou okamžitě, protože už teď máme spoždění. Vážení kolegové, prosím z vás, chcete vyjednávat eh, nebo projednávat eh, výsledek hlasování, tak před zasedacím sálem to bude trošku snažší. Takže tady budeme mít eh, setkání pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž pro eh, velice důležitou věc, a sice eh, eh, hospodářskou soutěž v letecké dopravě. Takže nejdříve ze všeho chci vás všechny přivítat. Jsem velice rád, že zde mohu uvítat naše řečníky. Nejdříve také kolegy z Evropské komise. Je tady pan Kristof Tuzán komise tady není? Je? Ano. Pan Uber de Broca a paní Demendiova, kteří uh, jsou tady v DG Mobility and Transport. Uh, vítejte. Samozřejmě komise je k dispozici uh, pro všechny otázky, které vzniknou. Budeme tady mít eh, potom zápis z eh, našeho eh, semináře, včetně všech slajdů a podkladů od expertů k dalšímu dočtení. A ten dokument vydáme po tomto zasedání. Musím zmínit, že Zástupce Mezinárodní organizace pro civilní letectví bohužel musel odmítnout svou účast ICAO, ale eh, se vyjádří písemně eh, a, a to eh, přiložíme k zápisu. Nejdříve tedy dáme slovo našim dvěma hlavním řečníkům. Nejdříve vítám Kaj Mituše, profesora sítě ekonomiky z Technologického institutu v Karlsruhe. Vítejte, nebo dokonce můžu říct si pozdrav Pambu. A potom je tady také Padlo Mendes de Leon, který je e, profesorem e, práva e, leteckého a kosmického a ředitel Mezinárodního institutu pro toto právo v Leidenu. Měli jsme začít mým projevem a já jsem si nic nepřipravil odprezentovali jsme řečníky. Každému eh, jsme chtěli dát 10 minut, tak já doufám, eh, že o tom víte. A eh, začneme tak, jak jsem říkal. Takže dostává slovo pan Kaj Mituš. Dobrá. Mm, děkuji vám eh, za pozvání. Myslím si, že eh, mé slajdy se za chvilinku objeví. Je to celé v angličtině, nebo eh, máme do tlumočení prakticky do všech jazyků, takže můžete mluvit i německy, anglicky, francouzsky, finsky. Já jsem si říkal, že to asi odprezentuju v angličtině. So, may I just start anyway? Yeah? Můžu se pustit do prezentace tak jako tak? Možná uh, si někteří e, z vás pamatujete e, na ty e, známé čtyři azijské tygry Singapur, Hongkong, Jižní Koreu a Tajvan v 80. letech. Oni si stanovili eh, cílenou strategii k dobytí světových trhů v některých eh, konkrétních oblastech eh, ocelářství, v loděnice, elektronika. A to v řadě rozvojových zemích vyvolali, vyvolali, ne, ne, ne, vyvolali nepříjemné pocity. Byly tam obchodní, opat, obchodní problémy, protiopatření, ale tím zemím se to podařilo a víceméně stáhli Velkou Čínu na svou stranu a myslím si, že teď eh, jsme docela rádi, že tady máme eh, tento eh, východoazijský motor růst, motor růstu. V Emirátech a v Kataru jsou také takový tygři a ti se nezaměřují na elektroniku, ale na tady se službami, zejména na to, co eh, souvisí s cestováním, eh, včetně mezinárodních aerolinií. Takže možná, že to budou eh, oblasti růstu pro budoucnost. A samozřejmě jsou tady určité konflikty. Potom je tady další skupina a, a sice vznikající velké trhy, jako je Čína a Turecko. Tyto země mají velký domácí eh, trh na rozdíl od těch eh, malých států, jako je Katar a Emiráty. A nechtějí také vstoupit do mezinárodního trhu s eh, civilním letectvím, ale sami se zdráhají otevřít svůj vlastní trh příliš mnoho konkurenci. Další slide, prosím. Jaké eh, jsou tady eh, zájmy Unie v eh, tomto ohledu? Evropská unie. Máme tady zdravý hospodářský růst v těchto státech. Je třeba je zaintegrovat do, do světové ekonomiky. Je třeba, aby podnikali férově a ale na určitou dobu bude třeba uznat určitá eh, selektivní zkreslení nějakou dobu. Tohle jsou eh, ta eh, obvinění, která jsou jim kladena. Sice, že tam ní dostávají vládní podporu, to se vždycky rozporuje. Potom je tady netransparentnost, protože stát se tam všude do toho zapojuje. Jsou tam státní letiště, aeronie, finanční instituce. Nelze věřit tomu, eh, nebo ne, si být jistý, jestli tam probíhají dotace nebo ne. A oni možná nebudou chtít eh, otevírat také své domácí trhy. A co vnitřní obecné principy mezinárodního eh, spravedlivého obchodu? Máme tady světovou organizaci AGATS k služby, ale to se netýká přímo aerolinií. Ty mají tedy mezinárodní eh, letectví má eh, svůj vlastní režim. Nicméně lze uplatňovat principy Světové obchodní organizace a samozřejmě je tady dohoda eh, VTO o dotacích a protiopatřeních, protože dotace jsou dovolené a můžou vyvolat mm, mm, protiopatření. Proto ale je třeba dokázat, že jsou eh, dotace eh, a byli se poškozeni a je tam eh, mezi tím vazba kauzální. A my tedy navazujeme na tato kritéria. Bychom měli určité principy tedy v pozadí. Z hlediska obecného ekonomického lze protiopatření eh, odůvodnit z eh, dvou důvodů. Za prvé eh, chrání danou ekonomiku z nepatřičného mm, zkreslení nebo mm, zkreslení trhu a mm, také se říká, že dlouhodobou strategii nelze budovat na strategiích takže eh, ta protiopatření mohou být užitečná v některých případech. Děkuji. A další, to je můj velký, big sli- eh, velký slide. Je třeba být obezřetní. Za prvé, eh, Máme tady sektor dopravy, který se hodně liší od ostatních sektorů v ekonomice, protože tady zapojení státu a dotace nejsou neobvyklé. On se tvrdí, že podporují svá letiště penězi, to je docela běžné ve světě. Za druhé, zejména když probíráme eh, protiopatření, tak eh, je třeba eh, uplatňovat princip reciprocity v EU. Také probíhají některé věci. Například tady máme mm, ty dědické doložky u, na, na sloty na letištích a to samozřejmě zkomplikuje nově příchozím eh, účastníkům hospodářské soutěže eh, eh, příchod na letiště v Evropě. Sektor aerolí je sektor, kde konkurence fungovala nejlépe v minulosti. Teď v poslední době dochází ke konsolidaci Air Berlin a Arlitalia. Eh, téměř eh, oba, oboje zmizely a došlo k vyšším cenám a k vyšší ziskovosti ostatních eh, skupin aerolinií. Takže ten tlak hospodářské soutěže se snížil. A zbývajících pět skupin letet aerolinií je zdravých. Takže pokud chceme zajistit hospodářskou soutěž, tak spíše jde o intenzitu hospodářské soutěže než o ochranu eh, sebe před externími konkurenty. To jsem chtěl naznačit. A teď eh, k eh, tomu schrnutí. Obecně samozřejmě, pokud zahraniční státní pomoc je systematická, masivní, tak je třeba s ní něco dělat. Hrozba protiopatřeními může být užitečná i pro rozvojové země, pro exportéry těch dotací. Ale pokud vyhodnotíme ty, tu praxi ostatních zemí, a, a rozhodneme se a, a uplatnit protiopatření, tak je třeba si uvědomit za prvé obecnou praxi dopravního sektoru, a za druhé naše vlastní praxi v Evropě. My dotujeme svá vlastní letiště. Naše vlastní aeronie z toho mají zisky a, a také tady máme a, tu otázku o dědění slotu pro aerolinie. Takže možná, že už víceméně těch protiopatření máme dost. Ten princip reciprocity je tady velice důležitý. Ať už eh, se udělá jakákoliv politika, tak je třeba je, mm, eh, ji pečlivě poměřovat eh, v poměru k zájmům. Hovoří se o zájmech i v nařízení a to je dobře. Komise no, může vždycky eh, rozhodnout, eh, že nepřijme žádná protiopatření z důvodu eh, obecných zájmů Unie. Co to, jsou, co to je? Samozřejmě spravedlivá hospodářská soutěž a také dostatečný, <laughs> dostatečná soutěž, jestli je dost soutěžitelů a také obecný zájem na růstu e, těch e, zemí. A to e, bude problém, až to nařízení proběhne, tedy bude uplatněno v praxi. Čili hodně záleží na chování evropské exekutivy. A já bych řekl, že je třeba být obezřetný a, nepostupovat příliš tvrdě v této otázce. Zájem EU není to samé, co zájem Eh, aerolinií. A jako univerzitní vědec eh, eh, říkám, že tohle by se mělo hodnotit vědecky to nařízení sběrem dat a zpřístupněním veřejnosti. Tohle, tak, abych to bylo možné pozorovat a upravit a možná si vzít i nějaká ponaučení pro jiné sektory. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a děkuji, že jste se eh, vešel eh, na čas eh, mnohem než jakýkoliv, byl jste přesnější než mnohem ne, než spousta letů v Evropské unii, nebo jakýkoliv let v Evropské unii. A teď Pavlo Menendez de Leon. Máte slovo. Děkuji vám, pane předseno, vážení poslanci, milí posluchači, vážení kolegové, vedle mě je pro mě čest a zároveň potěšení s vámi dnes odpoledne hovořit o férové hospodářské soutěži v letecké dopravě. To je velice aktuální téma. Mám tady pro vás pár folií, hned přejdu k té další. Tam začínám tím, že si kladu otázku na hned na té první folii. Je otázka, co chápeme pod pojmem férová hospodářská soutěž. Uh, to není otázka jenom pro právníky. Smlouva, o kterou opíráme svou práci, smlouva o fungování EU, hovoří o volné soutěži. Pak je tady směrnice o letecké dopravě a jiné směrnice a tam je vidět, že e, jsou rozdíly mezi skutečnou a férovou konkurent hospodářskou soutěží. E, takže je to otázka, která nejenom pro právníky a trochu souvisí s tím, co před chviličkou řekl kolega Mituš, tedy zda tak zda je to pouze zneužívání dominantní pozice, nebo zda je to provoz bez dotací a bez státní podpory. Já si myslím, že tohle je hrozně důležitá otázka úvodem, protože se to pak vrací zpátky v návrhu toho nařízení. EU je jedna z mála, které regulují ty dotace. Mnohé státy neregulují a samozřejmě máme tady letecké firmy, které nějak neupravují dotace. To znamená, když už se hovoří o soutěži, tak dotace jsou vyloučeny. Jinými slovy, férová soutěž se netýká dotací jiných států. To si myslím, že je velice důležitá předběžná otázka, kterou si musíme položit. A další, další folie Jedna, jeden z eh, nálezů při vnímání 868 a návrhu toho nařízení, proč to vlastně bylo neefektivní, je tvrzení, které myslím, že také parlament sdílel, že analýza, kterou mm, uvádí komise v tom návrhu, je možná trochu příliš obrácená dovnitř. Je tam příliš malý kontext celého toho odvětví, Chicagská dohoda, další dohody o leteckých službách, ale proč 868 se zatím neaplikuje, neaplikuje existence chicagského režimu a dohody a Air Services Agreement. chicagská konvence vůbec nehovoří o férové hospodářské soutěži, trošičku hovoří o tom, že státy mají organizovat eh, služby sami mezi sebou. Poprosím o další folii, protože Chicagská úmluva vycházela z bezpečnostních důvodů z těch eh, velice blízkých ustanovení, takže teď si můžeme myslet, že je to premisa, letecký prostor byl, tak říkajíc, uzavřen a teď ho můžeme pouze otevírat a eh, to Evropská unie činí. Problém tady máme, že dohoda o leteckých službách často nehovoří vůbec o konkurenci a v podstatě to pro konkurenci není nijak příznivé, protože obsahují naprosto protisoutěžní ustanovení. Jinými slovy, jak kompromis, jak dosít ke kompromisu, jak smířit tu restriktivní, ten restriktivní pohled na provozování leteckých služeb s predeterminovanými formulacemi, jak to sloučit s svobodnou, svobodným přístupem k trhu v EU a komise musí akceptovat, aplikovat na to smlouvu o fungování EU. Jsme otevřeným trhem se svobodnou soutěží. Kolega již řekl, že důležitá je reciprocita, vzájemnost a s tím já souhlasím. Ano, musíte se pokusit ta dvě stanoviska spojit. Jak to udělat? No to je, dámy a pánové, velká výzva. Třetí odrážka letecké společnosti se předpokládá, někdy dokonce jsou povinny, že budou spolupracovat v, že budou spolupracovat ve formě hospodářské soutěže. Je třeba, aby spolupracovali, co se týká leteckých řádů, sdílení kapacit, tvorby cen a tak dále. Tedy jinými slovy, na špici svého chování jsou tady tedy vlády a jak už řekl kolega Mituš, tak je to tak, že i evropské státy chrání některé letecké společnosti, některá letiště, řízení letového provozu, tak, aby nějakým způsobem podporovali konektivitu, propojenost, aby se postarali o tu povinnost veřejné služby a tak dále. Teď poprosím další folii. Děkuji tedy jinými slovy. Zatímco navrhované nařízení má velice pochopitelnou orientaci směřující k implementaci principů otevřeného trhu, což na jedné straně EU přijala za své, tak pro mě tady zůstává otázkou, jakým způsobem, a o tom hovořil i můj předřečník, jak je to s proveditelností takovýchto ustanovení. To je třeba stále sledovat, jak by to mělo sledovat v praxi. Třeba jak komise může a EU, v případě, kdy EU třeba není součástí smlouvy. Když se vydáte do Indie, řekněte, já chci vidět, co dělají vaše letecké společnosti, jsou ceny, jsou dotovány, jak to bude fungovat, komise zaklepe na dveře v dílí a řeknou, chceme vidět vaše výkazy, vaše finanční dokumenty a tak dále. Já jsem navrhl řešení, které by mohlo být v tomto smyslu užitečné. Co je letecká společnost? To je věc definovaná v Chicagské úmluvě. Je to také to tom nařízení, které si myslím, že je skvěle navržené, kde se říká, že letecká společnost je firma, podnik, undertaking. A já si myslím, že komise by měla když hovoří s třetími zeměmi, dát na stůl chceme, aby vaše letecké společnosti, které operují směrem do Evropské unie, byly firmou undertaking. To znamená, že by měly mít finanční výkaznictví a tak dále, jinak by neměly mít práva provozu směrem do Evropské unie nebo do členských států. Jiným způsobem tady máme pak právní doktrinu, kterou přijali mnohé státy světa, co se týká regulací státních dotací. Unie může tady agovat jako e, orgán pro hospodářskou soutěž Unie a může říci, že toto chování těch neunijních firm se týká našeho jednotného trhu a proto máme právo agovat to již zmínil i pan profesor Mituš, ale jde také o Mezinárodní organizaci civilní dopravy, která se snaží e, velice pečlivě řešit otázku spravedlivé hospodářské soutěže, i když někdy je, jsou pochyby, zda k tomu má mandát a někdy se také omezuje pouze na členské státy své vlastní signatáře. Tohle je má poslední folie. Dovolte, abych vám poděkoval za pozornost a těším se na další diskusy s vámi na toto téma. Děkuji. I vám děkuji za to, že jste dodržel čas, ušetřil jste dokonce 20 vteřin, protože o to více času budeme mít na diskusi. Takže rozhodli jste se, Roman? Zdá se, že velký zájem mezi kolegy není jenom málo kolegů. Děkuji vám velmi za vaši prezentaci. Mám otázku. První řečník řekl, že jste řekli, že jsme ve, ve zdravé situaci, ve zdravém stavu. Nevím, jestli to zdraví je dostatečné. Máme přepravce z oblasti zálivu, kteří létají do Evropy létají pro tu půl miliardu potenciálních pasažérů z Eru. A tady jde také o restrukturalizaci některých evropských společností. Myslíte si, že je férové žádat finanční transparentnost té budoucí obsáhlé letecké úmluvě, protože když dotace budou trvalé, tak možná bude třeba něco dělat. A tady slyším, že evropské firmy začínají mít obavy, nic se neděje. Pokud ty firmy vstoupí na evropský trh bez jakýchkoliv podmínek, tak jaká bude potom budoucnost evropských společností? No a potom um, informace. Air France, British Airways a Lufthansa mají 10-12 mm, těch Airbusů 380, Emirates mají 36 Airbusů. Tak eh, jich bude až 150. To znamená, čím více ty firmy mají, v jakou, v jakou pozici tady EU zastává e, při vyjednávání s těmito firmami, když, které kupují Airbusy a mají vliv na sociální situaci. To podle mě není snadné. Co si o tom myslíte? Um, děkuji. Vy jste eh, zmínil jednu věc, kde by toto nařízení mohlo mít největší úspěch, a to je transparentnost. Také bylo řečeno v eh, závěru, jak eh, zase transparentnost mezinárodní, ale i bilaterální úrovni, jak tedy zajistit finanční transparentnost jako hlavní cíl této iniciativy. To by byl ten nejlepší cíl. To by pomohlo těmto zemím dlouhodobě. A tady v tom bodě můžu potvrdit, co říkáte. Pět velkých leteckých společností, skupin, které jsou v dobrém stavu, to znamená akcie, ceny akcí rostou, nemají okamžité problémy v tuto chvíli. Předpokládám, že toto nařízení projde a pak komise s tím bude něco muset dělat. Co udělá? Můj návrh je, nemusíte spěchat, eh, můžete postupovat promyšleně. Um, v, mm, této transparentnosti, co se týče požadování eh, těchto společností, aby ukázali, jak se vyvíjí jejich finanční situace. To by bylo dobré. Moje obava je, že tyto velké aerolinky chtějí rychlejší opatření, rychlejší kroky a pak to může začít být nezdravé. Děkuji, Wolfgang. Já jsem vám rozuměl, říkáte, že pravidla VTO neplatí pro leteckou dopravu. Eh, bylo by užitečné toto změnit, protože já si vzpomínám, co se týče výrobců letadel Airbus a Boeing, tak dlouho spolu bojovali na základě nekalé konkurence podle pravidel VTO. A bylo tam mnoho žalob, kterým došlo. Nakonec se ty jejich spory vyřešily. Pokud můžeme vytvořit scénář, eh, podle kterého tato pravidla budou platit i pro dopravu, pro přepravce, letecké dopravce, tak by to bylo snazší. Já si myslím, že návrhy, mm, s kterým jste přišli, jste žádali transparentnost, co se týče přístupu k terním datům a podobně, tak to by bylo asi obtížné. Já nevidím um, mm, velkou pravděpodobnost, že Číňané, Indové nebo Kataři ne, by otevřeli své účetnictví snadno. Kdyby, eh, kdyby ano, kdyby byli koptovaní, tak byste měli přístup k datům, ale mm, ty mm, především z toho zálivu, Katar, Emiráty, ty mají státní pomoc a nebudou ty vydat své učetnictví. Hmm, možná pak by možná ta čísla nějak zmanipulovali, nevím, to nevím, ale v každém případě to je ten, té obtížná cesta říci, že právě teď jsou letečtí přepravci v dobrém stavu, je, na jednu je pravda. Na druhé straně máme firmy, které e, zmizí. Alitalia například, ta skončí. E Berlin už zmizel. A Dále e, vidíme nárůst těch loukostových přepravců. EasyJet je nyní větší než Lufthansa přepravili více pasažérů než Lufthansa. Že přichází ta hrozba v uvozovkách jenom ze strany nekalé konkurence z Blízkého východu, a nebo to je tak, že naši tradiční přepravci Luft, Hansa, France British Airways nyní akceptovali eh, pracovní podmínky, které že nejsou um, aby byly konkurenceschopní. Když se podíváte, kolik vydělává stavartka, co pracuje pro Lufthansa, tak to nelze srovnávat s EasyJet Liner a podobně. Že eh, je to i otázka struktury služeb a pracovních podmínek v rámci těchto skupin. Děkuji, kdo chce odpovědět. Máte pravdu. Um, fungování dopravních služeb nespadá pod um, režim GATSA. Má to své důvody. Také mluvíte o Airbus, Boeing a jejich sporech. To jsou ale produkty. Letadla jsou produkty, my mluvíme o službě. A to je důležité rozlišovat. Ehm, nicméně jiné služby, údržba třeba, oprava, distribuce, mm, spadá pod ehm, GATS režim, ale to není relevantní pro stávající diskusy. Ale jste správně řekl, proč neaplikovat pravidla proti um, dotacím VTO GATS na provoz leteckých služeb. To by byl výborný nápad zdravý nápad, nicméně důvod, proč letecká doprava spadá pod VTO a GATS, je přesně to, proč tady mluvíme o napětí mezi principy Unie, který chceme aplikovat na provoz leteckých služeb ve třetích zemích. Nechceme, aby třetí země tedy tedy třetí země nechtějí otevírat své, své četní knihy. To je veřejná politika. Letecká doprava je nástroj veřejné politiky. Oni si chtějí eh, to nechat pod kontrolou. To je důvod, proč je důležité, tak obtížné, aplikovat tyto principy hospodářské soutěže, hm, proti dotacím a podobně na jejich služby. Souhlasím, že Qatar Airways by byl obtížný oříšek. Emirates možná jsou otevřenější, nebo alespoň to slyším na schůzích, jako je tata, tato. I tak, ale není příliš jasná struktura těchto aerolinek. Nevím, zda mm, mm toto chceme eh, mm, doplnit. To je, myslím, odpověď na tu první otázku, na kterou se bude obtížně odpovídat. Obtížné tvořit homogenní režim, ale aplikace tohoto nařízení by znamenalo, že by to takto mělo fungovat a uvidíme, kam se dostaneme. To je tedy konstruktivní prvek tohoto nařízení. Um, pro trh v rámci EU je zjevné, že přepravci jako Lufthansa jsou ziskoví, e, nemají tak velký počet cestujících jako ty low costy, ale jsou ziskové. Nyní se nacházíme v době růstu. A nevíme ale, ve fázi růstu nevíme, co se stane, až bude další krize. Pokud věci budou pokračovat, můžeme se spokojit s těmi mm, pěti skupinami, oni jsou, vlastně se konkurují, slouží různým segmentům v této situaci bych eh, by, mm, by mě spíše vadila ta síla eh, té konkurence. Nechceme víc než pět. Nechceme méně než pět tedy. Eh, někteří říkají, že Unie není dostatečně velká pro pět skupin a nejme eh, tomu, že v pří, během příští krize by akceptovali, aby jedna ta skupina zmizela a převzali ty ostatní. Pokud by tuto chvíli se to, mm, to nevypadá. Těch všech pět je velmi zdravých a máme růst. Ale pokud toto bude delší perspektiva a EU nemůže podpořit pět skupin, tak možná bychom mm, si měli mm, představit EU e, a my, Střední východ, to by možná bylo dost velké velký prostor, který by podpořil pět až sedm skupin. A bylo by zajímavé mít tam interní no, vnitřní konkurenci. Další otázka. Podle vašeho hodnocení máme spravedlivou soutěž v rámci EU? Na to se ptám, protože víme, že e, přístup na trhy se kontroluje. Nemáme skutečný otevřený trh v EU pro leteckou dopravu. Potřebujete tam ty sloty. Jinak nemůžete účast, se toho účastnit. Když se na to podíváte, tak eh, mi e, řekl, že nemáme e, spravedlivou, férovou konkurenci ani v EU. Ten problém těch slotů je mm, velký problém který máme v oblasti férové konkurence, ale máme historii, kdy jsme zavedli um, konkurenci v 90. letech a jsme rádi. Teď jsme přišli o dvě aerolinky, ale máme stále pět skupin, které se jeví být udržitelné v tuto chvíli a pro ještě na nějakou dobu. Takže to není tak špatné. Ty mezinárodní trhy rychle rostou, jsou tam rychle rostoucí um, subjekty, které přebírají část toho koláče. Uh, ale i ty naši se toho účastně neměli bychom být příliš agresivní vůči nim z evropského mezinárodního uh, trhu aerolinek. Evropské skupiny mají asi 50%, to je fér. Delan. Děkuji za tuto důležitou otázku, vážení delegáci. Eh, Ferová konkurence, to je otázka, která tady nepadla, to jsou rovné podmínky. To asi chcete říci, máme rovné podmínky v rámci vnitřního trhu. Myslím, že některé aerolinky jsou znevýhodňovány tím, že musí operovat s jako svůj hlavní hub eh, z přetížených letiš Londýn, Charles de Gaulle, Frankfurt, Amsterdam, jiná letiště také samozřejmě, kde ten přístup není vždy eh, snadný. A pak jsou tam jiné důležité faktory, které ovlivňují rovné podmínky a prosazování a udržbu rovné soutěže. Na jedné straně letecké služby v rámci EU jsou hezky harmonizované, a opakuji hezky, nařízením 1008. Na druhé straně jiné nejsou harmonizované, třeba pracovní podmínky, fiskální podmínky Ryanair – možná správně a pochopitelně využívá těchto věcí, že mají velmi, že jsou flexibilní ní, eh, pracovní podmínky, můžou najímat personál v Dublinu. Známe všechny soudy ve Francii a jinde, kde se snaží eh, personál v Marseille najímat podle irského práva. To je pro ně mnohem levnější. Norwegian další fiskální výhody kde máte hlavní působnost v Irsku nebo ve Francii. To je sakra velký rozdíl. I tyto faktory, faktory ovlivňují rovné podmínky na e, trhu letecké dopravy v Evropě. A koncepce um, spravedlivé hospodářské soutěže, spravedlivých podmínek, ne všechny Eh, tyto oblasti jsou tam mm, zohledněny. Já bych do toho vstoupil otázkou, pak dostanete slovo. To je dobrý popis toho, život, toho eh, prostředí, které máme. Eh, politi- to je otázka politického rozhodnutí, co skutečně potřebujeme. Když se podíváme na USA, tam je to spíše politické, politicky řízený trh. Především po minulé krizi. Jak tento sektor dostat zase do dobrého stavu, kdo musí s kým fúzovat a jak organizovat celý ten trh. V EU je to spíše tržní přístup. Něco se stane, někdo se na to podívá, kde je k dispozici, ti, co jsou k dispozici, se podívá, zda to má smysl, ale nevidím tam strategii žádnou. Myslíte si, že má smysl při akceptování těch podmínek, které jste popsal, pracovní právo, zdanění, zda má smysl vymyslet strategii, jak ten sektor rozvíjet, nebo to nechat na trhu s možností, jako případ Air Berlin, kdy to nefungovalo, kdy někdo Mm, vlastně venku zaujal silnou pozici na evropském trhu. A tak to nebudeme mít ehm, nic nakonec v Evropě. Všechno budou dělat mimo evropské firmy, protože to by také bylo tržní řešení. Toto je velice politická otázka, která e, přesahuje e, dopravní sektor. Nebylo by hezké, kdybychom mohli v Evropě přijmout harmonizovaný model, jako je v USA. Mm, tam velice důležitá stránka celé té diskuse, kterou jsem ještě neřešil, která ještě nebyla řešena. To jsou ty Single European Sky, jednotné evropské nebe. Postupně se to posunuje dál e, řízení leteckého provozu je třeba také harmonizovat a sjednotit v rámci EU. To všechno je otázka politická ke vůle členských států. Bylo by hezké pracovat strategii, ale nakonec členské státy musí říci dobře, my jsme připraveni ustoupit v harmonizaci sjednocování eh, daní, pracovně práv, pracovního práva, bezpečnosti letového provozu. To je všechno holistický přístup, o kterém, myslím, mluvíte, pane předsedo, který musíme přijmout, než Eh, půjdeme jinam. Děkuji. Jen velice stručně, ale to, mm, přesně tohle to byla moje otázka. No, já jsem nechtěl. I k jednotnému evropskému nebi. Ale ještě, a, eh, a, eh, abych vás trochu popotlačila. Co si myslíte, že by byla ideální situace, pokud jde o, o rovné podmínky v Evropě a jak vytvořit sektor, co by byla prostě pro nás ideální situace v nadcházejících letech, vzhledem k těm výzvám, kterým čelíme? Tak pokud hovoříte o rovných podmínkách uvnitř EU, tak já jsem říkal, že spousta toho už byla harmonizována e, u, toho, u té letecké e, dopravy. Nyní komise reviduje příslušné nařízení. To je za prvé. K další harmonizaci uvnitř Evropské unie by bylo třeba harmonizovat další aspekty, které stále častěji ovlivňují eh, fungování eh, těch eh, leteckých služeb uvnitř Unie. Já jsem ani tohle to nezmínil, ale je to důležité v tom, co jste říkali vy jako parlament pokud jde o návrh komise o životní prostředí. Jak eh, implementovat jednotnou strategii k ochraně životního prostředí, eh, která je stále častěji ovlivněna eh, leteckými službami, to znamená hluk, emise a tak dále. Můžu, můžu ještě k tomu něco říct? Stručně. Rovné podmínky s pracovně právní legislativou, fiskální legislativou, ekologickou legislativou, to je věc evropské interní politiky. K tomu bych ještě dodal opravdu něco, protože v těch eh, té navrhované úpravě to, tohoto nařízení, která řeší mezinárodní konkurenci od mezinárodních aerolinik. Tam jsou také pracovně právní i ekologické otázky, ale myslím si, že to není na místě. V tolika oblastech obchodu nevyžadujeme, aby e, ty pracovní podmínky byly stejné. Mm, jako tady. To ani nemůžeme udělat. A ty eh, mezinárodní ekologické otázky. Tam Evropa musí eh, se pokusit tohleto vyřešit se svým eh, obchodním systémem. Teď jsou eh, určité eh, pokusy v rámci ICAO, eh, jestli to bude úspěšné, to nevím. Ale nemělo by se to dostávat do tohoto v nařízení. Tady to není na místě. Dobře, tak my jsme je eh, pozvali, bohužel nebyla šance. Doufujeme, dostaneme reakci IKO písemně. Musím vám teď eh, poděkovat, eh, pánové, za to, že jste přišli. Můžete i zde dále se trvat, protože teď budeme projednávat zprávu o zajištění konkurence v letecké dopravě. Doufám, že komise nebyla askovaná, že nikdo se neptal vás ale teď to bude na vás. E, tahle e, následující věc. Za to samozřejmě děkuji. E, děkuji i také tlumočníkům. A našim službám také pochopitelně za přípravu, kterou provedli a jakmile bude všechno k dispozici, tak dáme k dispozici písemnou dokumentaci o tomto semináři vám všem. A tím se dostáváme k bodu 22 na našem pořadu jednání a tím je ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě. Naším zpravodajem je první uh, tazatel a tím je Ramon Tremozaj Balčils. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, eh, musím říct, že byl velice dobrý nápad zorganizovat eh, ten seminář o, o hospodářské soutěži v letecké dopravě ještě eh, před projednáváním této eh, zprávy. Eh, ta debata byla velice užitečná a potvrdila důležitost otázky, o které dnes jednáme. Myslím, že s tímto stanoviskem, které bylo posíleno 42 pozměňovacími návrhy od kolegů, které všechny podporuji, vydá jasný signál směrem ke zprávě pana Píprav v výboru pro dopravu. Já už jsem eh, říkal minulý eh, rok, že podporuji návrh komise, kterým se eh, reviduje nařízení 868. Myslím, že těmito nařízeními se, pokuš, se to pokoušíme zlepšit ta zrychlé řízení mm, při obvinění z diskriminačních praktik. Nemůžeme prostě paušálně říci, že to komise eh, myslela jako protekcionismus. Já si jako liberál myslím, že ne. Státní pomoc a, a záchrana a různých a, eh, firm, a, eh, mm, prostě tam je třeba, aby evropští a, operátoři se nadále restrukturalizovali, pokud se chtějí, a, chtějí udržet tému konkurenčním průmyslu po celém světě. Já žádám o finanční transparentnost, eh, pokud jde o údajné eh, eh, dotace pro provozovatele ze třetích zemí po připravce. Oni přicházeli na náš obrovský trh a my se musíme postarat o to, aby ta jeho hospodářská soutěž byla podle stejných pravidel. Když hovoříme o unijním zájmu ve svém pozměňovacím návrhu, já zdůrazňuji zájmy tedy EU a proč to je důležité pro aerolinie. Evropská unie eh, je trh 500 eh, milionů cestujících pro eh, tedy přepravce ze třetích zemí a musíme mít na paměti toto, až budeme vyjednávat komplexní přepravní dohody s třetími stranami. Eh, důležité je, aby eh, doložky o eh, hospodářské soutěži obsahovaly plnou finanční transparentnost, aby komise mohla potvrdit nebo vyvrátit obvinění z dotací. Samozřejmě také pokud se komise eh, rozhodne zastavit eh, eh, takové vyšetřování, tak mm, přepravci musí mít právo se odvolat. Také navrhuji urychlení toho šetření ze dvou na jeden rok. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Myslím, že jsme vydali jasný signál dopravnímu výboru a že ten může tady zvážit. Děkuji vám. No, mm, sur tempore, no, jak říkám eh, latinsky samozřejmě nejdříve eh, dostanou eh, slovo stínový zpravodajové a vidím tady jednoho a sice za EKR Lones. Sandere, po velkém úspěchu dnes přihlasování ti dám znovu slovo. Děkuji. Těším se také na to, že tato zpráva bude velice úspěšná, Ramonová zpráva. Já jsem tady vždycky rád, když Ramon hovoří Tahle eh, zpráva je velice technická a my jsme se omezili jenom na dvě eh, na technické pozměňovací návrhy. Eh, spolehám na moudrost zpravodaje. Slyšel jsem tady spoustu moudrých věcí v úvodu Ramonově právě. Myslím si, že jedním, jednou z náročných věcí, náročných věcí bude vyvážit hlavní výbor a Intu, která by tady mohla chtít některé konkrétní věci, ale každopádně jsem si jistý, že eh, Ramon to dovede eh, k velkému úspěchu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nevidím tady žádné další stínové zpravodajové, kteří kolegové se chtějí zúčastnit Wolfgangu. Děkuji. Já budu pro změnu mluvit německy. Děkuji Ramonovi za vyrovnanou zprávu, velice vyrovnanou zprávu. Eh, nemám moc, co bych tomu poznamenal. Podal jsem dva, tři pozměňovací návrhy, které se eh, týkají úlohy parlamentu pro případ, že by komise eh, se rozhodla se distancovat od těch opatření v oblasti podpory jako může říct, že to je v zájmu Unie. Dobře, možná, že to tak bude, ale já bych poprosil, aby v takovém případě eh, komise eh, musela nejdříve projednat tohleto s parlamentem a konzultovat to s ním a potom teprve přijala tak o eh, rozhodnutí. Ta pravomoc přijmout rozhodnutí zůstane v jejich rukou, ale parlament tady musí mít toto právo. Dobře, tak já taky budu mluvit německy, děkuji. Vzala by si komise slovo? Ano, komise si chce vzít slovo, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, eh, pane zpravodaji, já jsem akorát chtěla vám poděkovat za eh, práci. Eh, myslím, že vy vysíláte i jasný signál výboru TRAN a budeme se zabývat těmi jednotlivými pozměňovacími návrhy velice bedlivě. Děkuji vám za pozornost. Dobře, takže už to teď můžeme tady uh, přijmout uh, potleskem, nebo co to má znamenat. Ramone, ještě něco? Ne? Tak jste spokojený. To je, stačí. Já nevěděl, že to půjde tak rychle, jinak bych býval uh, neutnul uh, naše zasedání pracovní skupiny pro uh, uh, soutěž, ale doufám, že si to užijete. Vidíte, že parlament někdy spolupracuje velice rychle, zabýváme se velkými věcmi a Kdybyste viděli naše hlasování, tak byste viděli obojí. Každopádně vám děkuji, kolegové, a zítra se sejdeme opět v 9 hodin na eh, eh, naše přeskumné eh, setkání. Budeme tady mít platební služby, o těch se hodně hovořilo v minulosti. Děkuji vám a budíme se zítra.